se vrhneme do práce. Máme tady pana Potočníka a pokusíme se mu věnovat maximum času. Bod 9 našeho pořadu jednání jde o sdělení ohledně doporučení koordinátorům jednání z 24. července a 3. září. Výsledky jsou k dispozici elektronickou cestou, takže pokud nejsou žádné námitky, eh, budeme brát, eh, pokud nebudete znášet námitky do konce tohoto jednání, zápis jednání koordinátorů jako schválený. A teď Máme před sebou další bod, eh, který je tedy cílem našeho odpoledního zasedání. Jedná se o výměnu názorů s eh, komisařem Potočníkem, kterému již teď děkuji za to, že si našel čas a že je mezi námi. A budeme se zabývat balíčkem opatření týkajících se oběhového hospodářství. Jak víte, v červenci komise předložila tento návrh a On se sestává z eh, ze sdělení horizontálního směrem k oběhovému hospodářství a týká se rovněž odpadového hospodářství a eh, zahrnuje šest návrhů směrnic, eh, které jsou vlastně takovou revizí stávajících právních nástrojů. Pak je tam také opatření vztahující se k malým a středním e, podnikům a e, k e, opatření, která se vztahují k stavebnímu sektoru, dlouhodobému stavebnictví. Dáme tedy slovo panu komisaři, pak koordinátorům a následně vyslechneme odpovědi komisaře a pak dostanou prostor politické frakce. Takže prosím, pane komisaři, máte slovo. Dámy a pánové, vážený pane předsedo, dovolte, abych vám eh, nejprve poblahopřál eh, k, vaší, k vašemu zvolení do Evropského parlamentu. Eh, musím říct, že radostně eh, eh, vidím přítomnost eh, známých tváří v tomto výboru, s kterými jsem pět let spolupracoval. Ti z vás, kteří tehdy byli přítomni slyšení, tak si možná vzpomenou, že jsem jako navržený komisař na post environmentálního komisaře eh, se zavázal eh, k tomu, že Evropská agenda 2020 bude založena na skutečně pevném základě eh, efektivního využívání zdrojů a udržitelnosti. A také jsem se tímto směrem snažil jednat E, tento balíček, který e, máme dnes e, probírat a který přijala komise v červenci, integruje všechny tyto různorodé dimenze a co je ještě důležité, je, že uznává, že cesta růstu, kterou jsme započali, není tím pravým cílem pro Evropu v roce 20, v 21. století. V roce 2010 jsem už říkal, že 21. století bude stoletím křehkým kritériím. A tato křehkost činí z životního prostředí velice klíčovou součást naší environmentální agendy do budoucna. Eh, do budoucna. Graf, který máte před očima, to jasně ukazuje. Tady vidíte rozvoj eh, lidských zdrojů a ekologický, ekologickou stopu na vertikální ose. Ty tečky představují jednotlivé státy, aby byl přesnější, jsou to takové skupiny států napříč zemí a e, ukazuje se, že e, čím je vyšší e, národní důchod a vyšší kvalita života, tím vyšší je také ekologická zátěž. A pokud máme jít cestou z udržitelnosti, tak se musí země posunout do toho pravého dolního rohu, který je označen zeleně a využívat eh, lepším způsobem zdroje, eh, které mají k dispozici. Jak dnes vidíte z grafu, ani jedna jediná země není eh, v tom zeleném obdélníku, takže žádná nežije ani dobře, ani udržitelně zároveň. To znamená, že se stává, že ty země, které jsou na nižším vývojovém stupni rozvoje, se nejprve posunují nahoru a teprve teprve později se zabývají tím, jak se přemístit do toho pravého dolního rohu. A je samozřejmě e, důležité, aby tady byla technologická řešení, aby tady existovala e, také e, skutečná vůle ze strany našich vůdců, skutečný leadership, protože dál růst již fyzicky není možné. Jsme za, eh, eh, uzavřeni v lineárním ekonomickém modelu, který vlastně neustále znovu a znovu víc a víc využívá zdrojů, zneužívá zdrojů, aniž bychom si plně uvědomovali, že nevyužíváme jejich celý potenciál. Musíme tedy, aby bohaté ekonomiky se staly udržitelnými a zároveň eh, udržovaly či možná i zvyšovaly životní úroveň úroveň a musíme se také snažit proto, aby se rozvíjející se ekonomiky posunovaly dopředu, aniž by příliš mnoho stoupaly vzhůru e, na našem grafu. A je třeba, aby toto úsilí bylo kolektivní a možná se ještě e, ani všem nezdá, že odpovědnost, kterou máme, je zdaleka vyšší, než dejme tomu před nějakými 100 lety. Ta změna, kterou musíme podstoupit, je nevyhnutelná. V Evropě uznáváme e, tyto věci, když když integrujeme eh, účinnost zdrojů do strategie 2020. My jsme to také učinili naším cílem a důsledky eh, jsou zřejmé. Takto jsme chtěli postoupit eh, do té zelené zóny, to, co nazývá sedmý akční plán, žít dobře v rámci možností a limitů naší planety. Takže e, zelená politika již nemůže být vnímána jako omezující náš růst. Náš budoucí růst bude podmíněn e, naší schopností využít ještě víc e, každého hektaru půdy, každého kubického metru vody a každého džaulu energie. Takže toto je samozřejmě rozumné i z ekonomického hlediska. Evropa je uzavřena v tom modelu ekonomického, ekonomicky náročného hospodářství. Máme volatilní ceny eh, a je zřejmé, že ceny energií jsou hlavní zátěží. Malé a střední, eh, malý a střední sektor, eh, sektor představuje oblast, kde je zhruba 30 až 40 všech nákladů nákladů tvořeno náklady na základní suroviny a zdroje. Pokud chceme udržet naší e, kvalitu života a nechceme snižovat e, mzdy a e, životní standard, tak nemáme jinou možnost, než zvýšit přidanou hodnotu tím, že zlepšíme produktivity jak našich zdrojů, tak lidské práce. Tato, eh, tento balíček je hlavním příspěvkem k zvýšení produktivity, eh, posiluje pozitivní vizi Evropy, která je eh, která se chová která zajišťuje účinné využívání zdrojů. Je to příspěvek jak k politice komise v oblasti práce a růstu tak e, zlepšení e, e, environmentální politiky ukazuje, že tyto dva cíle mohou být splňovány paralelně a proto je tato oblast, tento balíček také podporován všemi dalšími komisaři, kterých se týká. Budoucí průmyslová konkurenceschopnost Evropy bude záviset nejenom na to, že budeme využívat méně zdrojů, méně vody, ale také na naší schopnosti se eh, snažit využívat menší objem eh, zdrojů a eh, produkovat taková, takové zboží, které může být recyklováno, opravováno, zrenovováno a tak dále. Je to takzvané tak to my chápeme tou oběhovou ekonomikou. Chceme z Evropy vytvořit společnost bez odpadu a těch 600 milionů tun materiálu, které, který je obsahem našeho odpadu, chceme znovu využít v ekonomice. Proto jsme e, šli cestou revize některých našich legislativních nástrojů a E, také jsme z nich učinili nedílnou součást našeho balíčku o oběhové ekonomice, který se zabývá každou jednotlivou fází výroby a spotřeby. Je to balíček, který identifikuje nedostatky a ta e, komplikovaná místa a ukazuje cestu ven. Díváme se na to, jakým způsobem bychom mohli učinit efektivnější trhy pro e, druhotné materiály. Chceme modely, které by byly efektivní efektivnější z hlediska zdrojů. Hledáme eh, modely pro eh, udržitelnost, opravitelnost, recyklovatelnost. Chceme také eh, našim spotřebitelům lépe poskytovat důkladnější informace o životním cyklu jednotlivých produktů a chceme zajistit produktivitu zdrojů a předvídatelnost a jasnost pro eh, investory a mm, podnikatele. To, eh, ten balíček obsahuje sdělení a Eh, to je takové zastřešující sdělení, které se eh, zabývá tím nulovým odpadem pro evropskou ekonomiku. Pak je tam rámcová eh, směrnice, směrnice o odpadech a tři další sdělení o zeleném zaměstnávání a zelených dovednostech, zelený akční plán pro malé a střední podniky a také možnosti, které jsou efektivním využíváním zdrojů i v oblasti stavebnictví. A e, pak je tady ještě sdělení e, ohledně potravin a to je připraveno, nebylo možné ho začlenit do e, tohoto balíčku, ale je to také, co je součástí balíčku, je takový cíl v oblasti potravinového odpadu a jeho snížení. A teď tady vidíte tu e, politiku v oblasti odpadového hospodářství, e, tak jak je tomu v oběhové ekonomice. Tady prostě by mělo být prakticky nulový odpad, takže e, tady se jedná o to řešit klíčové výzvy. Nahoře bude samozřejmě oblast prevence. Prevence e, odpadu, což je také součást naší legislativy e, v této oblasti. Co navrhujeme jako cíle? Mimochodem, e, ty cíle v černém, které jsou formulovány tedy jsou, jsou eh, právně závazné pro komisi a v červeném jsou to indikativní cíle, které komise navrhuje. Tyto indikativní eh, cíle nejsou právně závazné, ale to neznamená, že nejsou důležité. Znamená to, že členské státy musí připravit své programy a aktivity, které půjdou směrem k realizaci těchto cílů. Takže chceme podpořit 70 ní využití odpadů v, eh, v střednictvím recyklace a dalších možností do roku 2030. Chceme také zvýšit do roku 2030 eh, eh, o 80 odpad z balení e, zboží, tam jsou různé mezicíle pro to období do roku 2030. E, jsou tam tedy tři právně závazné návrhy. Rovněž navrhujeme, aby se členské státy e, snažily od roku 2020 o nějak 5% snížit ty úložiště odpadů pozemní a aby také o 30 do roku 2020 snížili e, odpad v mořích, co je jeden z cílů založených na e, dohodě z RIA e, protože tam vlastně ty cíle se týkaly hodně právě odpadu v mořích. Celkově budou tyto cíle v oblasti odpadu právně závazné. Nechceme čekat až do roku 2020 na to, abychom zjistili, že některé státy e, se tohoto úkolu nezhostily. Takže navrhujeme monitorování prostřednictvím takového mechanismu včasného varování, abychom těm členským státům, které to budou nejvíce potřebovat, poskytli pomoc. Rovněž Eh, jsme využili revize eh, legislativy v oblasti odpadového hospodářství, abychom snížili tu zátěž reporting eh, a další oblasti tak, aby se snížily požadavky a zjednodušily požadavky na to vykazování cílů. Rovněž jsme odhodláni zlepšit situaci v oblasti druhotného, druhotných surovin, zvýšit přidat přidanou hodnotu a zvýšit kritéria pro specifické materiály. Jako členové výboru pro životní prostředí budete nepochybně detailně pro, eh, studovávat všechny tyto věci a eh, my se doufám dočkáme toho, že se tyto návrhy stanou realitou. A teď dovolte, abych se zabýval širší politickou agendou, která je součástí strategie 2020. V další eh, průsvědce vidíte Eh, ten hlavní uhelný kámen celého balíčku, to znamená, je třeba stanovit hlavní cíl pro eh, efektivitu eh, zdrojů. Tady je třeba soustředit politický, politickou pozornost na tyto otázky, tak aby se vytvořily skutečně cílené a pádné strategie, které by zlepšily výkon jednotlivých členských států. My jsme alternativy velice bedlivě studovali. Na základě důkazů, které jsme eh, schromáždili, jsme eh, zjistili, že produktivita zdrojů, která je měřena hrubým národním eh, produktem děleno spotřebou, je tím nejlepším možným ukazatelem, který může tedy prokázat relevantnost eh, efektivity zdrojů. Takže to je něco, co je relevantní pro všechny sektory ekonomiky, bere to v úvahu celý ten eh, řetězec, všechny materiály a rovněž je velmi těsně spjat s eh, využíváním energie. Zajištěním toho, aby obdobné produkty vytvořené v Evropské unii či jinde měly tedy e, toto e, v patrnosti e, je klíčové. Je to ten nejrobustnější nástroj pro to, abychom zajistili cíle, které jsme si stanovili. Takže ukazatele pro využívání půdy, vody a skleníkových plynů ukazují kompletnější obrázek, nicméně, jak jsem řekl, právě využívání těch základních surovin je v tomto směru prvořadé a klíčové. Je třeba si stanovit své ambice rozumně mezi roky 2000 2000 a 2010 e, se v tomto směru produktivita zvýšila sotva o 2, 2%. Nicméně na základě stávajících politik se ukazuje, že do roku 2030 produktivita v oblasti zdrojů e, bude o 15% vyšší než v současné době, protože podniky zvýší svou efektivnost a změní svou cenovou politiku. E, roční růst se eh, nicméně sníží ze stávajících 2% ročně na méně než 1% ročně. Musíme toto zpomalení eh, změnit a platforma pro eh, efektivitu zdrojů, která také E, začlenovala některé prominentní e, poslance Evropského parlamentu. E, v tomto směru stanovila další cíle. Je to cíl 30% do roku 2030. Je to ambiciozní cíl, který by umožnil dvouprocentní roční nárůst produktivity zdrojů. Takže teď jde o to provést první zhodnocení důsledků takovýchto opatření, které jsme také provedli a tím, že je efektivita zdrojů vyšší, eh, ukazuje se, že Evropská unie se bude také lépe eh, že se jí bude lépe dařit z ekonomického hlediska. Takže produktivita zdrojů o 30 vyšší by HDP zvýšila o 3 a zároveň zvýšila počet eh, pracovních příležitostí o 2 miliony. Ještě Kromě toho e, opatření, jaký, jako například lepší ekodesign, e, prevence e, odpadu a tak dále, by mohlo vést k úsporám nějakých 600 milionů eur či 8% obratu. A pak jsou tady samozřejmě ještě environmentální benefity. To znamená, že takovýto cíl je zcela koherentní s tří pilířovým přístupem tempem k růstu a dobře zapadá do celkové strategie eh, Evropa 2020. Takže co teď dál. Ne e, závazné cíle mohou být stanoveny. Členské státy si mohou stanovit své vlastní cíle a e, svůj vlastní mix opatření, jak jich dosáhnout. Kombinace národních a evropských e, politik v oblasti obětové, oběhového hospodářství by také mohla sloužit k uskutečnění těchto cílů. Tady vidíte, E, takový ten klasický obrázek oběhového hospodářství a revidované e, cíle v oblasti odpadu jsou e, toho nedílnou součástí a jsou velice důležité. Náš návrh ohledně eh, oběhového hospodářství identifikuje produktivitu zdrojů eh, jako klíčový nástroj pro eh, vytvoření těch správných předpokladů pro realizaci cílů strategie 2020. Samozřejmě je tady revize v polovině období, je třeba vzít v ohl, mít ohled na veřejné konzultace a na výsledky jednání platformy já vás vyzývám, abyste aktivně eh, podpořili eh, tento cíl. Je to eh, způsob, jak zajistit, aby propojení mezi životním prostředím, růstem a mm, pracovními příležitostmi byly lépe zohledněny ve strategii 2020 a v evropském semestru. Pokud bych to měl schrnout, aniž bychom výšili efektivitu zdrojů, tak konkurenceschopnost evropského průmyslu je vážně ohrožena a bez politických cílů na evropské úrovni nikdy nevytvoříme takové rámcové podmínky a stimuly, které jsou zapotřebí pro tuto eh, přeměnu. Dámy a pánové, v neposlední řadě chci ještě říct, jak jste ostatně asi slyšeli, eh, nemám již být eh, členem komise a kdybych byl, tak bych pravděpodobně již nepracoval s práci eh, s vámi. Chci říct, že jsem nejproduktivnější léta své kariéry investoval do této oblasti a bylo to možné jen díky vaší důvěře a také vaší pomoci. Takže velice nesouhlasím s hlasy, které občas slýchám v tom smyslu, že Evropský parlament je skupinou lidí, kteří vlastně nemají vůbec povědomí o evropské budoucnosti. Je to přesně naopak. Došlo k celé řadě pozitivních změn a dostává se na ně ve skutečnosti také díky vaší práci, vaší vizi e, o Evropě, kterou chceme, o světě, který chceme. Takže bych chtěl vyjádřit svůj vděk a své vysoké e, ohodnocení spolupráce práce, eh, kterou jsem s vámi měl a také jsem přesvědčen, že můj nástupce bude eh, rovněž eh, někým, kdo si zaslouží váš a bude těžit z vaší důvěry a ze spolupráce. Takže spolehám na to, že i do budoucna váš výbor přispěje k tomu, abychom dosáhli svých cílů v oblasti udržitelného rozvoje a udržitelné zaměstnanosti. Děkuji za pozornost. Caro komisario, credo che l'applauso dei colleghi sia... Pane komisaři, já si myslím, že tento potlesk ze strany eh, mých kolegů je nejlepším vyjádřením jejich uznání. Uznání vaší práce, kterou jste odvedl během svého funkčního období. Eh, můžeme nyní zahájit eh, diskusy. Eh, začnou koordinátoři, poté delegáti a vyslechneme si poté vaše odpovědi a bude následovat další kolo diskuse za ATP e Hans Karl Florenz. <clears throat> Wir haben lange auf dieses Papier. Pane Patočníku, my jsme na tento dokument eh, čekali velice dlouho. A to z toho důvodu, že v Evropě jsme v oblasti odpadové politiky eh, prováděli řadu aktivit, ale ne vždy tam byla eh, soudržnost a chyběla tam určitá pevná ruka a tu jste právě nabídl vy. My jsme velice vděční za to, že jste se toho úkolu zhostil. Je patrné, i z, toho, z této uh, prezentace, že se zatím skrývá skutečně vědecký přístup. Já osobně mám velikou radost z toho, že se zde vychází eh, z té budoucnosti inovací, kterou Evropa nezbytně potřebuje. Samozřejmě vždycky snadné Eh, pracovat s čísly, ale eh, čísla nejsou dostatečná. Jde o povědomí toho, že tato politika eh, nakládání s odpady je skutečně velice důležitá pro budoucnost. S tím, jak postupuje mobilita a vůbec rozvoj hospodářství v Číně, tak je opravdu důležité, aby, jak si správně řekl, jsme si eh, tady vytvořili povědomí o tom celém řetězci eh, tvorby hodnot eh, počínaje surovinami a konče odpadem. Já nevím, jak je to v angličtině, ale pokud jde o v německý výraz abfall, čili odpad, tak ten by měl být eh, vyřazen z našeho slovníku německého jazyka. Já už jsem se o to snažil eh, eh, na to poukázat, ale vždycky jsem selhal. Takže rozhodující věc je právě pohlížet na ten řetězec tvorby hodnot. Pak se tady hovoří o sekundárních eh, surovinách. To je právě eh, ten odpad. Eh, pokud jde o směrnici o odpadu, tak si myslím, že tam je, jsou ještě slabá místa, pokud jde o hierarchii. Tato hierarchie se v Evropě vytvářela bylo to z toho důvodu, že um, ta politika je trochu děravá, legislativě děravá. A v Německu se sice uh, skutečně uh, odpad ve velké mm, objemu eh, třídí, ale spousta odpadu skončí nakonec ve spalovnách. Určitě bychom rádi budovali moderní Eh, recyklační zařízení, ale eh, nemáme eh, k dispozici dostatek materiálu, protože spousta tohoto materiálu končí právě ve spalovnách. Myslím si, že to je důležitá věc. A druhá věc, skládky. Myslím, že kdybych byl členem bulharské nebo rumunské delegace, tak Eh, bych nyní stražil uši. Myslím si, že Evropská unie nemůže financovat eh, nové skládky odpadů. Ty skládky odpadů musíme krok za krokem uzavírat a v mé zemi to začalo, také jsou tam slabiny, ale ta otázka od skládek odpadů je významná ruku v ruce s inovacemi, končí na skládkách spousta odpadu a to není v souladu s efektivitou využívání zdrojů. Ta efektivita je nedostatečná a já bych chtěl, aby to bylo také závazné, ale těch 30% eh, do roku 2020 si myslím, že pro některé státy to je příliš mnoho, pro některé příliš málo. Určitě to je věc, o které se můžeme ještě eh, bavit během debaty. Produktivit, indikátory eh, produktivity ehm, surovin, to je minimálně, pokud je o Německo, velice nebezpečná hra, protože pokud byste tyto indikátory dodržovali, Eh, tak eh, zjistíte, že ehm, průmysl s tím má problém. Takže ještě jednou bych chtěl poděkovat. Myslím, že jsem zalež, zažil sedm komisařů, možná ještě více, a ty bys, ty jsi byl skutečně skvělý. Děkuji, Karle Franz. Nyní Matias Grote bude hovořit za socialisty a pokud možno, prosím, vystupujte stručně, aby všichni měli možnost se vyjádřit. Děkuji. To, co právě řekl Karl Florence, eh, to byl dobrý eh, test z hlediska stručnosti, ale já se opravdu pokusím eh, vystupovat stručně. Co se týče efektivity a využití zdrojů, to je obtížná záležitost. Já si myslím, že tu dimenzi jsme ještě správně nepochopili v parlamentu, ale postupně jdeme vpřed. Na komisi to vypadá jinak. Janeš Potočník byl vždy zastáncem této strategie a bojovníkem a já jsem si přál, kdyby v tom kolegiu bylo více zastánců, kteří by chápali tento význam. Možná, že v příští komisi tomu tak bude a bude možné správně chápat dosah této záležitosti, tak jak o tom hovořil pan Florenc. Musíme s tím zacházet pečlivě. E, na této země kouli je čím dál více e, lidí e, a populace se bude dále zvyšovat a poptávka po zdrojích bude růst. Musíme tedy s těmito zdroji zacházet velice pečlivě a musíme mít strategii čím já se zabývám, bylo o tom hovořeno, jak budeme eh, zacházet eh, s potravinami, eh, jak budeme toto řešit. Také na zasedání v Rio se o tom hovořilo. Víte, že polovička našich potravin je vyhozena. Je nutné tady mít konkrétní program, ale Víte, že tady není ani zájem o to, aby se zpracovaly nebo aby se nějakým způsobem využili tyto vyhazované eh, potraviny. Bylo řečeno, že tady bude určitý návrh v tomto smyslu, ale já bych byl rád, kdyby tady byly stanoveny konkrétní cíle. Samozřejmě, že potraviny by z toho ne, neměly být eh, vyjmuty. Musíme mít legislativu, která by tady byla spuštěna v tomto smyslu. Já se opakuji, ale uh, Pokaždé v té dopadové studii, když jsme hovořili o dopadech legislativy, tak jsme se snažili definovat, co to znamená plítvání potravinami. A to jsme ještě nedostatečně zhodnotili a myslím, že to musíme vyřešit. A nyní odvrácení se od skládek. To je další požadavek, kterou, který musí komisař obhajovat a je to dobře, že to tak činí. Musíme tedy ustupovat od skládek a musíme podporovat recyklaci. Samozřejmě, že není smysluplné, pokud budeme masivně zvyšovat recyklaci a masivně ustupovat od skládkového hospodářství. Já si myslím, že musíme postupovat eh, stupňovitě, stupeň postupně, eh, tak, abychom eh, mohli správně regulovat tento trend. Myslím, že jsem hovořil ještě v rámci té doby, která mi byla eh, vyčleněna. Chtěl bych samozřejmě také poděkovat eh, panu Potačníkovi. Mm, eh, my jsme spolupracovali poslední dvou a půl letech a mm, já jsem většinou obhajoval tuto legislativu, kterou si navrhoval. Vždy to bylo podleženo vědecky, to jsem velmi oceňoval. Myslím, že si dal do pohybu mnoho věcí a ono teprve v budoucnosti si uvědomujeme, jaký eh, dopad mají tyto podněty. Takže eh, budeš nám scházet, pan eh, Florenc o tom právě hovořil a vyjádřil toto ocenění. Já si myslím, že jsme si tě vážili nejen jako komisaře a politika, ale i v mezilidských vztazích si vždycky respektoval parlament a vždy jsme jednali na stejné úrovni. A to jsem já i moji kolegové velice oceňovali a do budoucna přeji vše nejlepší. Děkuji pěkně. Slovo má pan Duncan za ECR. Děkuji pěkně, pane předsedo. Také děkuji panu komisaři za jeho úvodní vystoupení. Domnívám se, že posouzení dopadu je příliš zjednodušené, je eh, pouze částečné a obsahuje chyby musíme se na to soustředit, pokud se s tímto problémem máme eh, vypořádat, vypořádat lépe. Já vám uvedu několik příkladů, abyste lépe pochopili. Pokud se podíváte na cíle, které jsou zde obsaženy, tak tady se vychází z východisek, která nebo z předpokladů, které nelze eh, dosáhnout 50 nebo 60 o zvýšení, zvýšení eh, recyklovaného odpadu bez zvýšení nákladů není možné. Takže pokud jde o ty předpoklady, tak eh, určitě eh, to je nevel, eh, nemalý úkol. Pokud jde o zapojení domácností, tak s tím budou spojeny náklady a měli bychom mít povědomí o těchto nákladech. Myslím si, že by bylo zapotřebí zamyslet se nad tím více. A upřímně řečeno, Eh, částečné posouzení dopadu eh, nepomůže tomuto procesu. Jsem přesvědčen, že musíme vycházet eh, z velice kompletního pochopení celého procesu. Ty cíle musí být reálné. Musíme zakomponovat do našich úvah i náklady což se zatím nestalo a považuji to za velký závažný problém. Takže já doufám, že e, váš následník bude stejně úspěšný, jako jste byl vy. Děkuji, děkuji pěkně, pane Dankene. Pan Thank you. Genedy, děkuji, pane předsedo. Já ještě zpracovávám, co jsem teď právě slyšel ale pokusím se soustředit na své vystoupení. Pokud se ohlédnu zpět, eh, o pět let, tak eh, komisař Potočník se účastnil slyšení v tomto výboru a když jsem si vyslechl jeho možná závěrečnou řeč eh, v tomto výboru, tak musím říct, že je možná tím komisařem, který během působení poslední komise eh, neměnil své postoje a názory. A svoji práci ukončil um, participací na tomto balíčku oběhového hospodářství. Eh, vzhledem k ekonomické a finanční krizi řada z nás, a nyní tady zazněl jeden z těch hlasů, se začalo domnívat, že se musíme vrátit a e, musíme začít e, pracovat e, se starými návody na hospodářský růst, abychom se dostali o krok dále, ale myslím si, že musíme naopak hledět vpřed. A proto děkuji panu komisaři Potočníku za jeho informace ohledně recyklace odpadů a udržitelného hospodářství a růstu. Chtěl bych poděkovat a říct, že jste odvedl vynikající práci. Efektivita zdrojů je podle mého názoru jedním ze zářných eh, příkladů potřeby, potřeb eh, hospodářství založeného na citlivému přístupu k životnímu prostředí. 650 eh, milionů euro hoří samo o sobě. V roce 2030 eh, to bylo, byly již biliony nedávná studie Harvardské univerzity ukázala, že firmy, které přijali politiku vysoké udržitelnosti, mají mnohem vyšší hodnotu na trhu. To znamená, že už i trh eh, považuje udržitelnost za důležitý faktor. Dovolte několik otázek eh, týkajících se balíčku, který jste nám předložil v červenci. Ukázal jste nám eh, ten přehled indikátorů. A na této tabuli jsem také viděl tento indikátor pro využití půdy. Existuje k tomu nějaký harmonogram, v rámci nějž eh, se eh, podle vás dostaneme k využívání to, těchto indikátorů. Samozřejmě se to týká Eh, nové komise a průběžného hodnocení strategie Evropa 2020. Další otázka. Máte nějaké konkrétní návrhy pro nás, jakožto členy parlamentu? v tom smyslu, jak bychom mohli lépe využívat tyto ukazatele v rámci evropského semestru. Dostaneme se k tomu, až budeme projednávat eh, mé stanovisko. Pane předsedo, závěrem bych řekl, že efektivita eh, zdrojů by měla být součástí obecného posouzení dopadů. Já vím, že na tom komise pracuje, nicméně bych rád věděl, jaká je současná situace a zda můžeme počítat s nějakým pokrokem v blízké budoucnosti. Děkuji. Také děkuji. A nyní paní Konečná. Já děkuji za... Dovolte mi možná krátce, protože řada dotazů, které jsem měla, již zde zazněly, ale především také poděkovat. Poděkovat za to, že uh, už ty věci ne, neprojednáváme po samostatných částech, ale poděkovat panu komisaři a jeho týmu za to, že, jsme, že se to snaží uzavřít do cyklu Eh, pro nás jako pro nové členské státy totiž bylo vždy velmi problematické že existovala velká řada směrnic které na sebe ale velmi často ani nenavazovaly pouze přikazovaly a v rámci třeba i odpadového hospodářství byly pro jednotlivé státy občas až protichůdné. A to si myslím, že právě tím, co nachystal pan komisař Potočník, můžeme změnit a možná je to cesta, kterou bychom se měli vydat protože to, pokud chceme dosáhnout cíle té uzavřené, eh, uzavřeného cyklu, tak je ta správná cesta. Takže mě osobně za to dovolte vám poděkovat, že jste nastojil tento směr, který nebyl zcela jasný a který byl, řekla bych, eh, v některých letech v Evropské unii přesně opačný. Ale teď eh, k té věci jako takové. Vy jste sám řekl, že bohatá ekonomika a, mm, nebo že bohaté ekonomiky a státy mají zájem být eh, bohatými ekonomikami a až poté udržitelnými ekonomikami. Eh, je možná otázka, jak to tedy propojit jinak. To znamená, eh, my víme, že jsme v době krize a že pro řadu států je dneska problém vlastně vytvářet politiku udržitelného sektoru. A chtěla bych říct, že se domnívám, že bychom měli daleko více eh, flexibilně řešit problémy jednotlivých států. já bych chtěla poprosit o to aby ten balíček byl daleko více flexibilní a aby protože předpokládám že existuje k tomuto balíčku studie proveditelnosti pro jednotlivé členské státy tak aby to tam bylo zohledněno. ono totiž opravdu není jednoduché uh, Eh, říct globálně jak by se to mělo dělat a poté vyžadovat po těch jednotlivých členských státech aby to všichni dělali stejně což se nám občas v evropských směrnicích děje a já si myslím že to není cíl. a dovolte mi také říct jedno vážené kolegyně a kolegové ono je možná celkem ne že jedno ale je důležité jak chápeme tuto, tento balíček my tady ale daleko důležitější bude jak to budeme umět vysvětlit ve svých členských státech které to budou naplňovat. a tam já si myslím že máme obrovské rezervy stejně jako máme obrovské rezervy ve vzdělávání protože pouze vzdělanostní ekonomika a ekonomika zaměřená na zelené cíle která bude ale ovlivněna stupněm vzdělávání nám může pomoci v tom aby cíle které máme v horizontu 2020 jsme opravdu realizovali. A já si myslím, že na to vzdělávání zapomínáme. A neměli bychom se vzdělávat pouze my, politici, ale měli bychom vzdělávat společnost jako takovou. Takže tam bych já viděla ještě jeden směr, kterým bychom se měli vydat protože eh, by nám mohl pomoci v tom, aby členské státy a jejich občané pochopili, co my tady v Evropském parlamentu a potažmo Evropská komise chce udělat. A úplně na závěr mi pod, dovolte eh, jedno osobní poděkování panu komisaři Potočníkovi. Já jsem z nejvíc postiženého regionu Moravskoslezského kraje v České republice. Je to region s nej, nejhorším ovzduším v Evropě. Děkuji mu, že jako první komisař se tomuto regionu věnoval a pevně věřím, že na jeho kroky navážou i budoucí komisaři. Bylo to pro nás důležité a jednomu milionu občanů, kteří dýchají to, co je pro většinu z ostatní Evropy nepředstavitelné, to bylo opravdu potřebné. Díky moc. Thank you. And now for the Green Group. Děkuji a nyní za, za politickou skupinu zelených pan Javor. Děkuji pěkně, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu komisaři Potočníkovi za jeho prezentaci a samozřejmě i za jeho práci, kterou odváděl. Rád bych se připojil ke svým kolegům, kteří se pochválně vyjádřili k tomuto dokumentu, který považuji za velice důležitý. Já jsem měl takový pocit, že jak se blížil konec mandátu, tak by si byl pan Potočník Eh, přál, aby eh, svoji eh, práci dokončil, ale ne pouze v oblasti oběhového hospodářství, ale i v ostatních oblastech. A to je pouze projevem toho, že Evropská komise zkoumala nové cesty udržitelného hospodářství. Ten dokument je skutečně na výsost důležitý. V Evropě se neustále hovoří o tom, jak jsme závislí na energii. Ale musíme také zmínit, že e, ta energie má nejrůznější zdroje. V Evropě nesmíme zapomínat na rizika s tímto faktem spojená. Jakožto maďarský člen Evropského parlamentu bych rád eh, zmínil, jak je velice důležité recyklovat materiály, které se využívají v rámci oběhového hospodářství. V Maďarsku jsme zažili různé environmentální nebo různá různé pohromy, různé kontaminace, ať už to byl hliník či jiné, eh, jiné kovy či jiné látky. Rád, rád bych také zmínil, že jste se, mm, že jste možná mířil příliš vysoko, když jste připravoval tento dokument. Hovoříme totiž o oběhovém hospodářství ale neměli bychom zapomínat na to, že se nám možná nepodaří dosáhnout všech cílů obsažených v tomto dokumentu. Pokud jde o tu hierarchii odpadů, se kterou pracujeme v Evropě, tak eh, se zdá, že eh, prevence je eh, tou hlavní pohnutkou. Na konci této hierarchie poté nalezneme ten poslední krok nakládání s odpadem. Ovšem pokud jde o prevenci a opětovné využívání odpadu, tak eh, tam eh, toho moc nevidíme. Myslím, že bychom se neměli soustředit pouze na ten oběhový charakter hospodářství, ale zaměřit se právě na ty zdroje a udělat tak krok vpřed. Ono totiž nestačí dívat se na ten poslední článek toho řetězce, celého procesu. Měli bychom se pokusit dosáhnout lepších výsledků. Pokud bychom se měli rozhodnout o, pro jiná řešení ohledně skládek odpadu, e, který v současné době e, ve velké míře spalujeme, tak si musíme uvědomit, že zatím nemáme žádná preventivní opatření, kterými bychom se tomu mohli vyhnout. Tím způsobem, jak bylo naznačeno, můžeme udělat pouze jeden krok vpřed. A dovolte, abych zmínil ještě jeden problém na závěr. Členské státy Evropské unie se navzájem liší. Liší se z hlediska prevence produkce odpadu a jeho opětovného využívání. Já mám pocit, že v tomto předloženém dokumentu se pokoušíme eh, směřovat k průměrným výsledkům. Pokud se zaměříme na tyto cíle, tak eh, ten rozdíl nebude až tak velký. Nicméně mohou existovat eh, státy, pro které právě toto bude znamenat velký krok vpřed. Ještě jednou vám děkuji za vaši dosavadní práci a děkuji za možnost vystoupit. Děkuji pěkně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, eh, pane komisaři pro eh, životní prostředí, pane Potočníku, za vaši skvělou práci. Naše frakce eh, zcela eh, sdílí myšlenku, která je ústředním eh, motem tohoto projektu oběhového hospodářství. Jde o to zajistit udržitelný rozvoj a bojovat také proti nezaměstnanosti. A je třeba se postupně snažit nahrazovat základní suroviny druhotnými základními surovinami a také zavést systém včasného varování e, pro ty země, které e, nebudou e, aplikovat všechna opatření a realizovat všechny kroky směrem k oběhovému hospodářství včas. tam, kde jsou suroviny e, znovu e, používatelné či recyklovatelné, tam, kde dochází ke změnám mezi evropskými státy, a třetími zeměmi, e, tak e, se někdy střetávají různé koncepce. Někdy samotná koncepce e, některých produktů neumožňuje jejich nové další užívání. Takže je třeba asi uvažovat o určitých kritériích, která by byla slučitelná s cíly celého balíčku v těchto ohledech. Rovněž souhlasím s tím, co řekla naše kolegyně, eh, paní poslankyně Konečná, eh, ohledně informovanosti. Eh, občané jsou zatím hodně ve vleku těch určitých kulturních stereotypů, lineární postupů. A bude tady zapotřebí postupně měnit e, vzorce chování, e, je třeba na e, těchto věcech trvat. Opravdu plně sdílím to, co tady bylo řečeno k této otázce a ještě jednou děkuji panu komisaři za jeho skvělou práci. A teď prosím, je čas na odpovědi na jednotlivé dotazy, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo. Tak úplně nejdřív Eh, k tomu, co řekl pan poslanec Florence. Eh, chtěl bych říct, že se snažíme, aby naše politika byla konsistentní když jsme eh, se teď zabývali politikami, které se týkaly strukturální soudržnosti, tak jsme se rozhodli, že i v této oblasti do budoucna, v, oblasti 20, v období 2014 až 2020, nebudeme již podporovat výstavbu dalších skládek. Eh, samozřejmě, že toto je pouze malinká část eh, Eh, celého balíčku, celého projektu, ale jde o to, že vlastně všechny jednotlivé kroky oblasti, kterými se Unie zabývá, budou do budoucna v souladu eh, i s tímto naším balíčkem, o kterém tady teď hovoříme. K tomu, co řekl poslanec Matias eh, ohledně potravinového odpadu a jeho nutného snížení, ano, určitě je to mnohem komplexnější téma, než by se na první pohled zdálo, nicméně cíl, který je již zabudován do tohoto balíčku je 30% snížení do roku 2025. To je vážný eh, cíl. A pokud eh, to státy mají opravdu prosazovat, tak je zapotřebí, aby začaly eh, realizovat programy v tomto směru. Takže to nepochybně povede k určitému strategickému rozvoji, které, který dá následně odpověď na ty obavy, které vy jste e, formuloval. K studiím o dopadech a hodnocení dopadu. E, samozřejmě, můžeme vždy diskutovat o kvalitě těchto hodnocení dopadů, to mm, naprosto souhlasím, ale mohu zaručit, že ta studie o dopadech nebyla v žádném případě motivována nějakým jednostranným záměrem, e, něčím, e, co by bylo nějakým způsobem ovlivněné e, nějakými postranními cíly. Odhady jsou vždy jenom odhady. A e, já e, samozřejmě e, vím, o čem tady je řeč. Jeden odhad je, že prostě tady budou konstantní, nebo byly tady takové odhady, že budou konstantní ceny základních surovin. A my dobře víme, že tomu tak není a nebude. Takže dobře, my jsme vyšli z určitého hodnocení eh, dopadů, ale eh, je v tom skutečně hodně solidní práce, solidní teorie, solidní vědecké práce v různých částech Evropy. Eh, vše vede k tomu, že se domníváme zcela seriózně, že toto je směr, kterým bychom se měli ubírat. K tomu, co se ptal pan Gebrandis, tak eh, jedna z vašich otázek se týkala půdy. Eh, pravděpodobně víte, že v roce 2011 eh, ta cestovní mapa ohledně efektivního užívání zdrojů tady bylo řečeno, že do roku 2020 vezmeme důsledněji v úvahu využívání e, půdy a v sedmém environmentálnímu programu e, hovoříme o cílech, které je nutno si stanovit pro další zábory půdy a hovoříme o tom, že budeme pod, společně bojovat proti další degradaci půdního fondu. E, jsou tady samozřejmě v tomto směru různé politické mandáty a my jsme se rozhodli pracovat společně, aby e, E, vlastně využívání půdy bylo e, předmětem společných e, kritérií a bude v tomto směru vypracován příslušný dokument v roce 2015. Musí tedy existovat služby, které se budou zabývat ekosystémy, budou tady synergie a výstupy, které musí zajistit lepší využívání stávajících nástrojů já se domnívám, že osobně, že půda eh, společně s vodou eh, představují omezené zdroje, které musí být opravdu bedlivě střeženy a eh, spravovány a na základě těch určitých nástrojů, které již teď máme k dispozici, se o to budeme usilovat. Samozřejmě pak je tu ještě to stanovisko, které jste připravili. Eh, které se týká toho celého procesu evropského semestru a to, jak to eh, propojit s eh, revizí strategie 2020. Já si myslím, že vidíte, že tady hovoříme víceméně o určitých koncepcích, o určité legislativě a že jde o to, to integrovat do procesu semestru a do strategie 2020 a tím se vlastně dostaneme k té operativní části celého procesu e, a e, budeme si postupně ujasňovat, jak kolektivně radit členským státům, aby se postupně posunovali ku předu. A právě proto e, si myslím osobně, že všechny tyto prvky by se měly stát nedílnou součástí, součástí evropského semestru, jinak ten semestr nemá šanci. Je skutečně nutné aby to bylo vnímáno tak, že e, toto všechno je e, prozatím takovou tou chybějící částí naší environmentální politiky, která má mimo jiné zajistit také růst konkurenceschopnosti. Já nevím, jakým způsobem se to realizuje v těch e, studiích o dopadech. Jedna z myšlenek, kterou možná teď zatím nejsem připravena, připraven komentovat, je, jak daleko ty výbory došly. Bylo by velice dobré, kdyby to bylo součástí. A k tomu, co řekla paní poslankyně Konečná, vy jste se zmínila e, o tom prvku krize. A já bych vám řekl, spíš to berte jako osobní názor, než jako názor komise. Já osobně se domnívám, že jsme se poměrně dobře vypořádali s otázkou krize finanční a hospodářské. Ovšem, to neznamená, že jsme se vhodně a účinně zabývali výzvami, které přinesla Evropě globalizace a dobře a účinně zabývali eh, globalizací a konkurence, otázkou konkurenceschopnosti. Pokud chceme udržet průmysl v Evropě, tak se musíme zabývat zdroji a jejich eh, účinností. Pokud ne, tak půjdeme prostě mimo a absolutně nechápeme, co je globálně nutné dělat. Takže já bych skutečně rád, aby toto bylo více součástí odpovědi na stávající krizi. Pokud eh, eh, prostě fixujete určitým způsobem trhy, tak to neznamená, že zlepšíte konkurenceschopnost vyřešíte, dejme tomu, jeden problém, ale my jsme se zatím opravdu nezabývali dostatečně dobře otázkou konkurenceschopnosti a teď je obrovská příležitost tak učinit. A mimochodem, eh, když to zjednoduším, eh, struktura firmy je, firm je většinou velice jednoduchá. Jsou tam prostě zdroje, jsou tam eh, základní suroviny, jsou tam, je tam pracovní síla a pokud nechceme Eh, snižovat eh, náklady na práci, na sociální eh, výdaje a tak dále, tak naše skutečná jediná možnost v té globální komunitě je zabývat se produktivitou v oblasti zdrojů. Dává to smysl, protože jsme opravdu na tom závislí a e, v, byla tady prostě, bylo tady století rozvoje produktivity pracovní síly. E, to si myslím, že je jasné, ale teď e, prostě se musíme od toho odpoutat a zabývat se produktivitou v oblasti energií, v oblasti základních surovin a zdrojů obecně. A pak ještě odpověď také vám e, k otázce jednotlivých e, členských států. Já vím, že ta situace není všude stejná a právě e, si uvědomuji, že to, co navrhujeme, je pro některé státy poměrně obtížné, pač jsou poměrně v nízké úrovni rozvoje, ale měli by to všechno vnímat jako ne jako zátěž, ale jako ekonomickou šanci, jako určitou příležitost. Samozřejmě, že to bude za, že to bude potřebovat i dobrou komunikaci ze strany sdělovacích prostředků, protože snadno se postoje lidí nemění, to je evidentní, ale je zásadní, abychom tak učinili. A myslím si, že právě ty země, které jsou na té nižší úrovni či nejnižší úrovni, mají obrovskou šanci zvýšit počet pracovních příležitostí právě v těchto sektoru, eh, sektorech. A navíc tady nebude žádná delokalizace, zůstane to v Evropě. Skutečně to vnímejte spíš jako šanci než jako e, určitý, e, určité břímě. Ale správně říkáte, že je zapotřebí osvěty, vzdělávání, informování, třeba se lidem věnovat. Pane Javore, e, vy jste říkal, že bych měl mít šanci dokončit svou práci, to s vámi souhlasím. Jistě něco se podařilo, čtyři oblasti tady jsou, kde jsem prostě vše, co jsem si přece vzal, v podstatě dokončil to je jasné. A neskrývám, že tady prostě určité věci byly spoštěny eh, vzhledem k interním diskuzím o eh, přístupech k tomu či onomu, ale eh, nemohu říct, že by to bylo zcela zablokováno. Víte, ona je to citlivá záležitost a těžké, obtížné téma. A někdy u těch komplexních témat prostě potřebujete trochu více času ale ty věci jsou eh, rozdělané, rozběhnuté, nastartované a já jsem si jist, že můj následovník či následovnice budou přesně vědět, co a jak. Ale tak, jak je ten balíček nastaven, tak je možno ho implementovat prakticky okamžitě. Ta hlavní práce již byla vykonána, máme tady ty hlavní dohody s těmi zúčastněnými stranami, eh, takže si myslím, že je to všechno na dobré cestě. A teď ještě k prevenci, tak to už je ta úplně poslední část. Ano, máte pravdu, zase. Domnívám se, že ta jediná věc, kterou bych k tomu možná ještě mohl říct, je, že prevence jako taková je prostě součástí eh, v té oblasti zacházení s odpady. Je to prostě určitý zákon. Členské státy se na to musí připravit a jistě můžeme zase diskutovat, zdali si stanovit takové pevnější cíle. Na to je ovšem teď už asi trochu pozdě, ale každopádně vašemu uh, uvažování zcela rozumím. Tempo visto... Děkuji, pane komisaři, srdečně za tento první uh, okruh eh, odpovědí. Vzhledem k tomu, že eh, čas pokročil, máme pouze eh, omezenou možnost pro další diskusi. Dala bych nyní slovo. Pokusím se hovořit rychle, ale přesto bych chtěla poděkovat panu komisaři Potočníkovi za obdivuhodnou práci, kterou vykonal v posledních letech. Nedávno Pan Semeta, komisař, vysvětlil, že nařízení EU z 25. listopadu 2002, který souvisí se statistikami o odpadech, vyžaduje eh, nahlášení všech průmyslových odpadů, eh, odpadů ze stavebnictví, z obchodu a z veřejných budov. My víme, že tonáže těchto odpadů jsou eh, mnohem vyšší, než je tonáž a eh, množství domácích odpadů. Chtěla bych vědět, zda komise chce tady stanovit konkrétní cíle diferencované recyklace těchto typů odpadů. Já jsem se zabývala industriálním eh, odpadem a domnívám se, že bychom měli změnit naši mentalitu z hlediska těchto typů odpadů. Mě, průmyslový odpad bychom měli vnímat jako zdroj bohatství. A proto by bylo nutné použít všechny možné nástroje na využití těchto průmyslových odpadů. A samozřejmě bychom se měli vyhnout tomu, abychom využívali hlavně primární suroviny, kterých je čím dál méně. Děkuji, paní Grostet. Pan Leinen má slovo. Vážený pane eh, předsedo, vážený pane komisaři, chci vám poblahopřát k vaší práci za posledních pět let. Já jsem byl předsedou tohoto eh, výboru, kdy jsme roku 2010 měli hearing s vámi a bylo velmi rychle jasné, že máte konzistentní plán v politice a vaší záslahou je také efektivní Evropa v oblasti zacházení se surovinami a propojení této problematiky s Evropou 2020. Efektivita využívání zdrojů to je strategický bod eh, pro budoucnost a naši schopnost přežít v budoucnosti. To je velice důležité, protože dovážíme suroviny a ostatní zdroje. Já myslím, že ty zdroje 70% recyklace, to je v pořádku, zákaz skládek, to musí nastat, už je nejvyšší čas, aby tento zákaz eh, byl deklarován. Ale to je jedna pravda. Ta druhá pravda to je zabraňovat odpadům, snažit se snižovat množství odpadů. To znamená zabránit tomu, aby vůbec vznikaly odpady. A v tomto smyslu potřebujeme takzvanou produktovou politiku v Evropské unii. To znamená, potřebujeme eh, produkty, které mají delší životní cyklus, které jsou recyklovatelné. A v tomto smyslu doufám, že směrnice o IKEA designu, ale také ostatní nástroje budeme mít k dispozici v tomto ohledu. My jsme na vysoké úrovni řekli, eh, že musíme redukovat 30 eh, a to do roku 20 2020. Já doufám, že to bude závazné, protože eh, v této politice máme některé cíle, které se staly závaznými. Já si myslím, že u politiky v oblasti zdrojů musíme mít jasné harmonogramy a musí to být závazné. A pokud to tak bude, budeme mít úspěch. Takže velké díky za vaši práci. Škoda, že už tady s námi nebudete. Pracovali jsme dobře. Děkuji mnohokrát. Paní Gardiny má slovo. Děkuji. Já budu také stručná. Děkuji panu komisaři. Musíme vyjádřit, eh, že naprosto souhlasíme s tímto cílem přeměnit naši ekonomiku v takzvanou oběhovou ekonomiku, oběhovou, oběhové hospodářství, ale zároveň si musíme uvědomovat, jaké ekonomické potíže v současnosti existují a musíme je tedy zohledňovat je dobré uvažovat o průmyslové revoluci, nicméně musíme stále mít na vědomí faktor krize. Eh, Evropský parlament už vypracoval eh, hodné texty ohledně organických odpadů, eh, potravinových odpadů. Některé země, jejichž ekonomika je vyspělá, posílají tyto odpady do spaloven. Přitom mohou být součástí bioplynu anebo mohou být kompostovány. Máme taky plastové odbouravatelné um, sáčky. I to by mělo být tedy zahrnuto. Ale vedle této otázky jednotlivých modelů, které jsou pozitivní, a vedle modelů, které jsou také výsledkem eh, výměny správných postupů, co bychom vedle toho mohli říci podnikům, eh, které eh, se samozřejmě zajímají o tyto cíle, které my si stanovujeme, ale které se jim jeví jako cíle teoretické. Tyto podniky se někdy obávají, že tyto cíle budou povinné a eh, že jim budou vnucovány. Víte, někdy to vede k velmi negativním reakcím. A to je negativní právě proto, abychom dosáhli těchto cílů. Takže Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, bývala ráda hovořila malcky, ale pochopila jsem, že tady nemáme dneska eh, tlumočení do eh, malčtiny, tak není to, není to tedy jedno, jednorázová záležitost, bývá to častěji, tak jenom jsem to chtěla říct. Chci říct, že podporuji e, tento balíček o oběhovém hospodářství. Bude dobře, když se to stane normou a když se odpad stane věcí minulosti. Rovněž souhlasím s nutností zvýšit konkurenceschopnost e, inovaci na Evrop, inovace na evropském trhu a také e, ekonomiku nulového odpadu a Eh, táži se, zdali nový legislativní balíček také povede k zvýšení počtu pracovních příležitostí, kdo bude profitovat z těchto opatření a jak, a jelikož trhy jsou důležitými hnacími pákami, jak vidí komise eh, možnost eh, řešení nebo spolupráce s trhy tam, kde půjde o efektivní řízení Eh, podnikatelské modely a eh, ta eh, lineární modely jsou poměrně Eh, poměrně silně zakořeněny, takže se ptám, zdali průmysl bude eh, cítit dostatečně eh, velké množství stimulů, aby přesedlal na tento nový model. Do jaké míry komise chce spoléhat na proaktivní spotřebitele a proaktivní malé a střední podniky? Děkuji. Další je kolega Faria. Děkuji, pane předsedo. Chci říct, že vám musím nejprve poděkovat, pane komisaři Potočníku, za tuto prezentaci k oběhovému hospodářství. A eh, chci se zmínit šířej o odpadu plastů. Tady eh, je třeba vidět, že tento druh odpadu neustále narůstá ale recyklování neprobíhá dostatečně rychle. E, nová směrnice, e, která by snížila e, využívání plastových sáčků, je již na cestě, což je dobře. Ve stávajícím sdělení se hovoří o zákazu ukládání eh, plastových eh, sáčků do eh, skládek, pozemních skládek. To je jistě dobře, ale je třeba vidět, že odpad plastový je velmi závažným problémem. Doposud ničí břehy moří a přírodu obecně. Takže co s tím? Eh, odpad eh, často, tento typ odpadu často končí v mořích či ve vodě. Co budete dělat proto, abyste se snažili vyřešit tento problém? Není to ostatně nějak eh, výrazně evropský problém, je to problém globální, ale co bude Evropská komise dělat pro to, aby podpořila účinnou mezinárodní spolupráci v této oblasti? A co se týče eh, nadbytečného balení zboží, tak tady je také vlastně nová legislativa eh, na cestě. Každopádně eh, otázkou je, zdali se všechny tyto legislativní nástroje podaří realizovat. Kolega Turmes. Ten, one planet, seven billion inhabitants. Jedna planeta, 7 miliard obyvatel, už eh, teď víme, že ve tři, za 30 let nás bude 10 eh, miliard a žádná eh, cesta ven. Existují tady různé analýzy a tak dále. Ale jde třeba si uvědomit, že pouze Švédsko je jedinou zemí, která jde cestou hledání nějakých řešení máme eh, občany, eh, které eh, vede určitá Eh, určité uvědomění si těch rizik. A to je přesně to, co potřebujeme. Potřebujeme se propojit s těmi nejrůznějšími alternativními hnutími, eh, které se eh, zabývají omezením růstu a dalšími cíly obdobného charakteru. Musíme jít jinou cestou než do posud. A další věc, tady opět riskujeme, že dojde k rozdělení mezi mezi východem a západem. E, vždycky to vede někdo z Dánska, ze Švédska, z Holandska, ty modernizační kroky. Není to nikdy nikdo z Bulharska, Rumunska či Polska, takže to rozdělení průmyslu mezi sever a jih, severem a jihem je také e, otázkou rozdělení mezi západem a východem. E, a to se ještě víc a víc prohloubí, přestože řada těchto zemí bude mít euro Eh, než tomu je doposud. Jak pak můžeme hovořit o nějakém společném evropském modelu? Za třetí, kdo je naším nepřítelem v tomto eh, případě? Nejsou to občané. Eh, UKIP a Toriové mají milnou, milný postoj, když obvinují občany. Jde o podnikatele, jde o biznis. Jak se poslední dva roky biznis do všeho víc a víc motá? Eh, je třeba si uvědomit, že Catherine eh, plánuje následující věc v Evropské komisi. Eh, převzít veškerou odpovědnost za oběhovou ekonomiku z DG Envy na DG Enterprise to eh, není nějaká náhoda. Eh, je třeba si uvědomit, že nový předseda komise Juncker o tom také eh, takto hovořil. Takže my jako krokoví lidé v výboru Envy si musíme zajistit, aby tato strategie byla zohledněna ve složení nové komise. A úplně poslední věc, tento muž je jedním z nejbrilantnějších politiků, které jsem kdy viděl. Je jedním z mála systémových myslitelů, který skutečně pochopil eh, celou šíři eh, problematiky. A mě je opravdu velice líto, že z různých politických ohledů a důvodů eh, odchází. To je opravdu smutná věc. Grazie. Adesso l'intervento della collega Suica. Děkuji pěkně, paní Švika. Já bych eh, velice ráda viděla, že v Evropské komisi se nadále pracuje na těch politikách, eh, na nich se pracovalo za pana Potočníka. Eh, vy jste zmínil eh, monitoring a elektronický registr, který usnadní eh, kontrolu situace v terénu. A dovolte, abych zmínila mm, situaci v Chorvatsku, odkud pocházím. V plovně tohoto roku byla provedena analýza koordinace politik a ukázalo se, že Chorvatsko má velice dobré plány, zatímco e, některé z těchto e, plánů ve východní a střední Evropě nevykazovaly takovou kvalitu. My jsme byli vyzdviženi Evropskou komisí. Nicméně došlo k dalšímu vývoji a komise zahájila postup proti Chorvatsku, poněvadž jsme netransponovali směrnici o energetické efektivitě. Jedná se o 1,8 milionů euro ročně a některé ze států jsou ve stejné situaci. Mohl byste prosím jakožto komisař doporučit Chorvatsku nějaký způsob, jak eventuálně hm, prodloužit eh, lhutu pro transpozici této směrnice do našeho eh, práva? Děkuji. A paní Danc? Pan Danc? Já bych eh, se také rád připojil eh, k předchozím řečníkům. Myslím si, že ve své prezentaci jste jasně ukázal, jak vám na těchto věcech záleží. Dovolte, abych se změnil, zeptal na tu otázku, na tu věc 70% jedná se o to zvýšení eh, procenta odpadu. Uvažovalo se o tom, že by se tento cíl eh, jaksi oddělil a to z hlediska těch různých druhů recyklovaného odpadu a máte v této souvislosti nějaké doporučení pro svého následovníka? Děkuji vám za vaše otázky a komentáře a omlouvám se těm, na které se nedostalo, ačkoliv si tak přáli. Vzhledem k tomu, že pan komisař Borgen již čeká, tak bych požádal pana komisaře o jeho reakce. Prosím, máte slovo. Děkuji. Nejprve otázka paní eh, Grosetové. Ano, statistická práce v těch oblastech je nadále zapotřebí. Problém s průmyslovým odpadem bude určitě eh, dlouhodobým, ale také bych rád uvedl, že v tom návrhu, který je předložen, navrhujeme sladění metodo, metodik pro eh, komunální odpad. Možná totiž nevíte, že ty že ta čísla jsou z Evropského statistického úřadu a vychází z, růz, z pěti různých eh, metodik, které se používaly. Takže to je jeden z návrhů. I když bychom eh, to všechno sledili, tak je to pro rok 2020 velice ambiciozní, protože jsme pro některé členské státy eh, předložili přechodová, přechodná období, protože by evidentně nebyli schopni do, dva, do roku 2020 to snížit v 50%, což vyžaduje současná právní úprava. Joe, na vaši otázku bych odpověděl toto. Vy jste zmínil jednu z otázek, která se e, týká e, e, ekologického přístupu při Eh, designu produktů. Já tady mám číselné údaje, ale nemáme na ně čas. Po dvou letech eh, začínáme eh, toto aplikovat v oblasti efektivity materiálu a efektivity dalších surovin. Máte pravdu, že pokud je špatný začátek při výrobě nějakého produktu, tak se eh, tento produkt možná nedá dobře recyklovat, takže všechno začíná při tom eh, návrhu. Eh, myslím si, že to je oblast, odkud za vámi budou přicházet lobbysté během příštích pěti let. Já bych vám doporučil, abyste si to velice dobře rozmysleli, získali si maximum informací poněvadž toto je typické oblast, kde můžeme dosáhnout přímých eh, výhod pro spotřebitele a zároveň snížit náklady. Paní Kardiny? Je to rovněž součást tady otázky, která zazněla z, zleva. Je to otázka konkurenceschopnosti Evropské unie. Předložený návrh se snaží odpovědět na otázku, jak zlepšit konkurenceschopnost Evropské unie. Proč je to tak důležité? Evropa je uvězněna eh, ve, své, mm, ve svém hospodářství, který, které využívá neefektivně energie. Obchodní modely, infrastruktura, společnosti jsou uvězněny v tomto tradičním modelu. s výjimkou dvou světových válek eh, klesaly ceny surovin. Za posledních deset let eh, naopak suroviny pruce stoupají ve své ceně. A 85 eh, evropských, evropských firm počítá s, další, s dalším nárůstem Eh, německý průmysl, který nepatří k těm nejlevnějším, počítá s tím, že 80%, 80% eh, jde na mzdy, 43% jde na suroviny. Takže výroba produktů, kde se použije méně vody, méně energie, méně surovin, eh, výrobky, které lze recyklovat. Je v každém, v každém případě příležitost pro zvýšení konkurenceschopnosti. Proto si myslím, že to lze vnímat jako obchodní možnost. Pokud se podíváme na tu otázku e, stimulace e, zaměstnanosti a nárůstu pracovních míst, já jsem tady uvedl eh, z zpočátku několik číselných údajů, jak by se to mohlo pojmout. Samozřejmě tady existují bariéry eh, na trhu, jsou tady problémy s trhem a tak dále, ale je to velice uh, obsáhlá, obsáhlé téma, protože eh, těch faktorů v rámci trhu je mnoho. Produktivní je malé a střední podniky. Já v tom návrhu se také Eh, objevilo sdělení pro malé a střední podniky, které právě řeší tuto oblast. A spotřebitelé byli eh, při vypracovávání našeho návrhu neustále přítomni. Takže samozřejmě to jsou eh, i ti aktéři, které musíme brát zcela vážně a počítat s nimi. Pokud jde o námořní odpad, to byla to otázka pana Fariase, tak eh, mohu říct, že 80% všeho, co skončí v moři, pochází eh, z pevniny a 80% eh, jsou plasty. Proto tomu říkáme plastová polévka. A co navrhujeme? omezení plastů, poté eh, do roku 2025 zákaz eh, um, ukládání plastových odpadů na skládky, omezení eh, plastového obalo, plastových obalů. Jsme totiž toho názoru, že pokud se nám nepodaří to řešit u zdroje problémů, tak se s tím problémem nikdy nevypořádáme. Plasty jsou evidentně problémem, na který se budeme muset do budoucna zaměřit. Strategické aliance, ano, samozřejmě to je jedna z věcí, na které ještě potřeba pracovat. Já jsem velice usilovně přemýšlel o tom rozdělení mezi východem a západem. Možná by bylo vhodnější hovořit o rozdělení eh, mezi jihem a severem ale chtěl bych říct něco, na čem mi záleží, aby bylo pochopeno. E, země, některé exist, existují země, které e, e, neukládají na skládky, dosáhly úrovně, které mohou jiné státy ještě stále dosahovat. To znamená, že ten potenciál pro vyšší pracovní příležitosti je skutečně na jihu a ne na severu. Myslím si, že se musíme nesmíme pracovat již s tou koncepcí rozdělení východ a západ. Během mého mandátu jsme vyslali své odborníky do Eh, deseti zemí eh, s nejmenším objemem odpadu a začali jsme pardon, s největším objemem odpadu. A chtěli jsme, aby se jejich situace zlepšila. Pokud jde o otázku biznesu, tak já bych tady samozřejmě radši slyšel hlasy eh, těch progresivních Evropanů a samozřejmě to nám to zapadne do i našeho postoje. Je to něco, co jsem zmiňoval i při osobních jednáních. Jde o to, že já jsem se setkal s tolika lidmi z obchodního prostředí, kteří měli velice dobrou představu o tom, jak, jak se věci mají. Paní Šujica z Chorvatska, já Neznám tento příklad eh, v podrobnostech, samozřejmě odpovím velice jednoduše. Ano, ta směrnice o energetické efektivitě musí být transponována a zatím eh, ještě nehrozí um, finanční postihy, takže k tomu bych se nevyjadřoval. No a poslední věc, vaše otázka týkající se toho oddělení. Ano, já vím, že jsme o těchto věcech hovořili. William Heer je tím nejlepším člověkem, který by tuto otázku zodpověděl. Pracuje se na tom, ale máte samozřejmě pravdu v tom, že eh, opětovné použití a recyklace jsou dvě eh, různé věci a asi jsme měli dobré důvody pro to, abychom je pojednali společně. Nicméně eh, je nepochybné, že se jedná o eh, dva samostatné okruhy problémů. Poté, co jsem si eh, vyslechl vaše komentáře a vaše reakce, tak eh, zůstávám optimistický. Myslím si, že změny v Evropě lze dosáhnout a také vám děkuji za velice milá slova, eh, jimi jste se vyjádřili k mé práci. Upřímně vám děkuji a budete mi scházet. Děkuji. credo, commissario, che questo applauso... Tento aplaus, pane komisaři, hovoří řečí jednoznačnou. Dobře naznačuje, jak soudíme o vaší práci. Děkuji za eh, vaše slova. Uděláme si teď desetiminutovou přestávku, než nastoupí další host, další komisař. encore un peu d'eau ou... Non, non, ok. okay. Colleghi, se riprendiamo posto per ricominciare seconda parte della... Takže druhá část našeho odpoledního zasedání. Rád bych tedy přivítal pana komisaře Tonio Borga a poděkoval mu za to, že mezi nás přišel. On nám pomůže eh, eh, s tématem, které je nesmírně zajímavé a důležité. Je to otázka africké epidemie eboli a já mu dám bez eh, dalšího váhání slovo aby nás mohl informovat o aktuálním vývoji situace v oblasti a rovněž proto, aby nám mohl říci, co má komise v úmyslu činit, aby zabránila jakémukoliv dalšímu rozšiřování viru jinde. Je to věr velice nebezpečný. Pane komisaři, máte slovo, vážený eh, pane eh, předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Eh, vy jste nazval toto téma zajímavé. Ono zajímavé je, ale zároveň je také velice smutné, protože je to skutečně jedna z nejhorších epidemí eboli, ne snad proto, že bychom tady v minulosti obdobné výskyty neměli, ale tentokrát se jedná o epidemii zvlášť vážnou, když eh, musím říct, eh, že je to opravdu eh, hrozné i v tom ohledu, že epidemie zasáhla některé z nejchudších zemí v Africe v období, kdy vlastně se některé tyto země vymanily z válečných útrap v situaci, kdy neexistuje dobrá zdravotní péče, kdy se všechno vlastně znovu dává dohromady. Nechci vám dávat příliš mnoho eh, údajů, ale eh, eh, v Liberii je jeden lékař na tisíc osob, takže je evidentní, že tyto země sami o sobě se nemohou eh, eh, vypořádat s touto epidemí. A chtěl bych eh, úvodem říct, že tady je taková interní dimenze a rovněž externí dimenze. Ta externí dimenze znamená, že si musíme položit otázku, jak my, Evropská unie, můžeme těmto zemím pomoci, aby si pomohli při potlačování té, této epidemie epidemie. A to vlastně také tak trochu e, překrývá tu interní dimenzi, to znamená, jak ochránit e, své spoluobčany e, uvnitř Unie či v těchto zemích. Čím více budeme tedy tuto chorobu, tuto epidemii řešit, tak samozřejmě a tady musíme být maximálně solidární, tak Eh, vlastně více, více eh, bráníme své vlastní zájmy, protože tady je menší eh, možnost rizika. Deklarace eh, VHO ohledně eh, tedy mezinárodních obav eh, a mimořádné situace mě vedla také k našemu prohlášení v tom smyslu, že riziko této nemoci a její rozšíření v Evropě zůstává stále nízké. Nemohu předvídat, jaká bude budoucnost, nicméně toto riziko zůstává nízké z řady důvodů. Za prvé je obtížné, aby někdo, kdo tuto nemoc má, E, cestoval, protože by byl příliš slabý. Je tady inkubační doba 21 dnů, ale během těchto 21 dnů není e, tato choroba e, nakažlivá. Je nakažlivá až poté. Za druhé máme silné, velice pevné hygienické normy a pravidla, což zase vše komplikuje pro rozšíření této nemoci a zároveň členské státy jsou v situaci, kdyby se ta nemoc rozšířila na náš kontinent, izolovat jednotlivé případy a e, potlačit e, e, tu nemoc a její rozšiřování. Zatím je tomu tak, že žádná infekce se v Evropě nerozšířila, takže je to tak, E, že tady máme určité pacienty, e, kteří mají ebolu, kteří však byli nakaženi na jiném kontinentu, především v Africe a dostali se do Evropy e, návratu domů. Takže národní orgány byly okamžitě uvědoměny, okamžitě izolovali ty e, pacienty a zjistili tedy, že v řadě případů je e, ten výsledek negativní a jsme tedy bedliví e, a opatrní ne pouze v té první fázi, ale v celém průběhu. Takže přes to, co jsem řekl, jsem rovnou v tom našem prohlášení e, sdělil, že i přes to nízké riziko musíme zůstat velice bdělí, protože se opravdu jedná o jednu z největších epidemí. Jak jste řekl, pane předsedo, já jsem zodpovědný za to, co se odehrává uvnitř hranic Evropské unie, ale bylo by ode mě nezodpovědné, kdybych se dnes nezmínil o vnějších e, e, faktorech a také o tom, co se e, děje v rámci komise, co dělá otázka, e, co dělá komisařka Georgieva, která má na starosti rozvoj a co dělá DG Sanko e, v rámci takové té první rychlé reakce na tento na tuto epidemii a zároveň se budu potom zabývat tím, co děláme v rámci prevence. Takže nejprve, jaká je situace v Africe. Eh, eh, do současné eh, ta současná situace se teda nejprve objevila v Liberii, potom v Nigerii, Sierra Leone a také v Senegalu. Začalo to zhruba v březnu letošního roku. Také v Demokratické republice Kongo se objevily případy nakažení virem Ebola. VHO eh, chce ještě, eh, teda očekává další rozšíření této choroby v následujících týdnech a měsících. VHO se domnívá, že by se nakonec eh, tato epidemie mohla projevit zhruba 20 tisíci úmrtími pět e, osob, které e, tedy tento virus e, při ošetřování pacientů v Liberii získali, byli převezeni jeden do Španělska, ten zemřel, dva do Spojeného království, jeden do Německa a jeden do Spojeného království. Ale důsledky této epidemie jdou nad rámec tragických smrtí těch, kterých eh, se tedy nemoc přímo dotkla. Eh, tato epidemie vede ke kolapsu zdravotnických služeb a eh, zdravotní péče v západní Africe. Víc jak jeden milion osob eh, se v současné době nachází v karanténě a dostává tedy potravinovou pomoc v Guineji, Sierra Leone, Liberii a Nigerii. A situace je o to horší, že sta- sousední státy uzavřely své hranice a rovněž se tady objevují hrozby, že nebude možné zajistit ani leteckou dopravu. Řada e, letů je zrušena. E, je tedy prostě e, v řadě, v řadě případů izolována země, ne nemoc. A to samozřejmě humanitárním pracovníkům situaci výrazně stěžuje. Stěžuje to přístupnost humanitární pomoci a lékařské pomoci do do těchto zemí. Samozřejmě, že tady jsou řady dobrovolníků, kteří se chtějí eh, pokusit pomoci, ale ptají se, zdali při výkonu, eh, pokud při výkonu eh, té pomoci budou nakaženi, jakým způsobem jim bude poskytnuta následná péče. Takže já e, říkám, není možné izolovat země, je třeba izolovat nemoc. A tím také se e, vydala e, ta doporučení formulována v radě. Toto je ostatně krize, kterou nemůže řešit sektor zdravotnictví sám o sobě. Toto je krize, která si vyžaduje opravdu takovou soustředěnou pomoc eh, eh, od eh, civilní služby přes zdravotní sektor až po síly vnitra či zahraničních věcí a proto také se tady na úrovni komisy koordinuje koordinují jednotlivé kroky v oblasti dopravy, zahraniční politiky, zdravotnictví a tak dále. Jak víte, 8. srpna eh, nás eh, informovalo VHO prostřednictvím svého memoranda a celá řada dalších mezinárodních organizací se nyní podílí na sklidnění eh, situace. Mezinárodní instituce a ministři Eh, tedy budou eh, v tomto směru čím dál tím aktivnější eh, a Eh, bude tedy zapotřebí se vyrovnat eh, s tím, že možná úmrtí dosáhnou opravdu počtu 20 tisíc osob. Komise se snaží aktivně eh, přispívat k řešení a pomáhat těm zasaženým státům. A to od samého počátku. Víc jak 12 milionů eur bylo využito ne na nějaké konference či studie, ale na konkrétní projekty v terénu většinou eh, prostřednictvím organizací jako je VHO, Lékaři bez hranic a další. Kromě toho, Někteří, některé finanční prostředky z oblasti rozvoje eh, byly použity, aby se zemím pomohlo ve střednědobém hledisku a o tom budu ještě hovořit více a obšírněji později. Takže my teď eh, vlastně eh, zkoumáme ty požadavky o pomoc ze strany VHO a dalších partnerů. Je zapotřebí lékařské, lékařských eh, lékařského personálu i léků a zdravotnického zařízení, tak, aby bylo možno opravdu důkladně pomoci zasaženým zemím. Komise poslala experty do těch zasažených zemí, aby bylo možno Ehm, tedy zhodnotit situaci a navázat kontakty s místními orgány. Je tady několik týmů evropských specialitů, specialistů, jsou tady uh, už na cestě mobilní laboratoře, které byly uh, zaslány na míst, aby bylo možno analyzovat vzorky a potvrzovat případné uh, případy. Komise na místě také poskytla tři mobilní laboratoře, Eh, což jde nad rámec těch 12 milionů eur a eh, bylo využito, jak jsem řekl, eh, některých prostředků z Fondu pro rozvojovou pomoc. Takže v Liberii, v Nigerii a v Gineji. A v současné době se také snažíme řešit situace evakuací tam, kde je to zapotřebí. To je, to, eh, to je ta oblast, kde musíme ještě víc spolupracovat s členskými státy. Zatím žádné problémy nebyly, protože eh, intervenovaly eh, členské státy sami o sobě. Ale pokud by se počet těch, které bude třeba evakuovat, měl výrazně zvýšit, tak bychom v současné době měli velký problém. My jsme okamžitě i kontaktovali EEAS a humanitární eh, pomoc a civilní ochranu, abychom lépe koordinovali eh, mezi členskými státy eh, veškeré úsilí, abychom nejprve vlastně zhodnotili, co můžeme nabídnout. Některé členské státy již dali najevo, že jsou připraveni pomoci při evakuaci občanů Evropské unie a za druhé společně s NATO jsme také zkoumali možnost využití vojenských letadel pro evakuaci občanů Unie. Zároveň jsme e, neustále e, v kontaktu se soukromými firmami, abychom e, zajistili, jak situaci řešit v případě, že by počet těch, které by bylo zapotřebí evakuovat, výrazně dramaticky narostl jde především o to, aby naši občané, kteří pracují na místě, eh, byl, měli jistotu, že pokud by náhodou byli nakaženi, budou okamžitě převezeni v bezpečí do Evropy. A teď se dostávám k tomu, jak ochránit občany na našem kontinentu. Je to naše přímá odpovědnost, jak už jsem uvedl. Všichni odborníci tvrdí, že riziko je nadále nízké, především eh, díky způsobu přenosu. SARS a další uh, nemoci jsou nebezpečnější než tato. Zde je nezbytné, mm, nezbytný přímý kontakt s tělesnými tekutinami. A další důvod je, že naše zd- systémy zdravotní péče mají vysokou úroveň. A z toho důvodu jsem vedl toto prohlášení. Zároveň jsem také uvedl, že Evropská komise bude napomáhat členským státům při zvládání eventuálního problému se ebolou v Evropě. I když se podíváte na to, co se odehrálo v minulosti, i když ta, ty epidemie byly méně uh, rozsáhlé, tak uh, virus se nikdy nedostal do Evropy. Nazdory skutečnosti, že pacienti s ebolou by eh, nemohli cestovat díky svému stavu, tak je tady stále nebezpečí spočívající v tom, že pokud někdo eh, nastoupí do letadla během inkubačního období a poté se eh, příznaky objeví po přistání v Evropě, tak je to relativně krátké období 21 dní a během tohoto inkubačního období tento člověk není uh, infekční. Musím říct, že uh, úřady v příslušných dotčených eh, zemích zavedly um, preventivní opatření spočívající v kontrolách těchto cestujících. Samozřejmě tato opatření nejsou dokonalá, poněvadž spočívají pouze v, ve změření tělesné teploty. A problém je v tom, že ten člověk by neměl um, horečku při odletu, ale měl by ji již při příletu. A proto navzdory eh, těchto eh, zjevných záruk a ujištění musíme zůstat eh, na pozoru a musíme se připravit na tu jakkoliv vzdálenou možnost toho, že do Evropské unie přicestuje někdo, eh, kdo ještě není nemocen a teprve po přestání onemocní. Ohroženi budou také ti, kteří s ním přijdou do styku. Z toho důvodu komise monitoruje tuto epidemii v úzké spolupráci se Stokholmským centrem pro kontrolu eh, eh, nakažlivých nemocí. Jsme v neustálém kontaktu eh, s příslušnými státy prostřednictvím výboru, který má na starosti výměnu informací eh, s členskými státy a který ehm, také dbá na to, aby eh, byly v případě nutnosti poskytnuty všechny prostředky pro zvládnutí problému. Takže komise zaktivovala síť eh, evropských laboratoří pro detekci infekčních pacientů která, byla založ, která je financována v rámci našeho programu. Umožňuje členským státům, které nemají tyto laboratoře, anebo nemají laboratoře s maximální úrovní bezpečnosti, aby testovali vzorky viru Ebola v případě, že se objeví v jejich zemích, aby je testovali právě v těchto laboratořích. Takže eh, tyto laboratoře, které, kterými disponujeme, nabízí tyto služby. A komise také francuje toto testování. Máme také zařízení, kteří, eh, která umožňují eh, izolovanou péči o nebo umožňují péči v izolaci o tyto pacienty. Také jsme zaktualizovali vyhodnocení rizika a tento výbor pro zdraví a bezpečnost eh, také vydal informace pro cestující ve všech eh, jazycích Evropské unie. Jde o to, aby členské státy používaly eh, stejný způsob screeningu a tak zamezili falešným poplachům. Pane předsedo, abychom zamezili šíření této epidemie, musíme přesnout eh, podporu eh, příslušným státům. Musíme lidem v postižených zemích vyhýbat se rizikovým situacím. Pomoci lidem s příznaky eh, dostat se k možnosti testování a ke včasné péči a také zajistit eh, ochranné prostředky pracovníkům, kteří se věnují pacientům sebolou. V kolegiu jsme to dnes eh, ráno probírali. Pokud bychom měli zvýšit eh, naši podporu, musíme zvýšit finan- úroveň financování a ty zdroje které jsme eh, rezervovali pro rozvoj, nasměrovat eh, na aktuální, aktuální pomoc. Eh, ty prostředky pro rozvoj, pro vybudování systému zdravotní péče jsou dlouhodobé plány, ale tady potřebujeme rychlý zásah. Je to tady těch 12 milionů euro které se již používají. Ve druhé fázi se poté pokusíme eh, přesunout, eh, jak jsem řekl, část prostředků na rozvoj, na prostředky eh, aktuální pomoci. Spolupracujeme s organizacemi, jako je Světová zdravnická organizace Červený kříž a Lékaři bez hranic. Tu takto podpora Evropského parlamentu a členských států je nezbytná pro zajištění účinné pomoci Evropské unie pro zvládnutí této epidemie. Ehm, rada se vyjádřila v tom smyslu, že Evropská unie ehm, musí vypracovat rámec pro ehm, reakci na tuto krizi. Předsednictví se rovněž eh, zavázalo k akcím eh, v Minálu, v Milánu, eh, kde se bude konat neformální rada. Doufám také dojde k dalšímu, k dalším rozhodnutím a krokům. Takže děkuji a rád odpovím vaše otázky. Děkuji, pane komisaři, za vaše úvodní vystoupení a nyní se můžeme pustit do diskuse budeme postupovat jako obvykle. Nejprve bude první kolo, v rámci nějž se vyjádří koordinátoři různých politických skupin a poté budou mít možnost ostatní, takže, takže prosím kolega CPP e a požádal bych ho, aby se omezil na dvě minuty. Děkuji. Krát děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři Borku. Chtěl bych poděkovat za aktivity komise. Myslím si, že je to správně zaměřeno na cíle, alespoň jsme to tak vnímali v členských státech. Riziko, že by občané v Evropské unii onemocnili, je malé. Podle odhadu v Německu máme eh, jednoho zaměstnance VHO, který byl převzat do německé péče. A nebezpečí nákazy je velice Eh, velice malé. Ale pomoc eh, mezinárodního společenství v případě infikovaných osob je velice důležitý signál. Přesto si myslím, že je v našem vlastním zájmu, abychom lidem na místě pomáhali, i když infekční riziko pro naše populace je malé. Máme další masivní katastrofy kterými se zabýváme. A pokud nedostaneme pod kontrolu ebolu právě v této západní Africe, může vzniknout politický nepokoj, sociální nepokoj a všechno, co s tím souvisí. Takže to je další motivace vedle solidarity s lidmi, kteří e, trpí. A teď mám otázku, nevím, jestli e, pan Lavia nebo pan Borg by na to odpověděl. Byl jsem v Berlíně a paní eh, Merkel eh, a, a místo předseda výboru eh, řekl, že by bylo dobré dát více peněz na Ukrajinu, více peněz na Irák. A dnes v jednání eh, se spolkovou vládou bylo řečeno, že by se měly dát také k dispozici prostředky na boj proti ebole. Já jsem měl někdy pocit, že nejsme vůbec připraveni na tyto katastrofy, protože rozpočet je tak malý, máme tak malou flexibilitu. Teď máme tady tři katastrofy, kde máme dobré důvody pro to, abychom byli osloveni a abychom poskytli pomoc. To znamená, eh, musíme nyní něco změnit v rámci našeho rozpočtového výboru a převrstvení eh, rozpočtového eh, plánu. Takže mm, myslím, že se vyjednávalo tak dobře, že je to všechno velice těsné, je to trochu politická otázka, zda jsme vůbec akceschopni eh, reagovat na tyto obtížné katastrofy. Děkuji. A za socialisty vystoupí eh, další zástupce. Ano, Petr Líze, co se týče eh, financí, Eh, souhlasím s vámi, týká se to právě řešení těchto katastrof a těchto záležitostí. To, co právě líčil pan komisař, čísla jsou opravdu děsivá. Jeden milion lidí v karanténě, 20 tisíc ne, eh, nemocných a světové společenství je eh, v této krizi a je nutné tedy se postavit proti této epidemii. A já bych se chtěl zeptat na otázku výzkumu. Eh, co tam je možné udělat? Jsou tam nějaké přístupy, nějaká příprava výzkumu, boje proti této epidemii? Jakým způsobem se tedy eh, dá počítat s pokrokem ve výzkumu? A co se týče otázek, které položil Peter Líze, tak také nevím, jestli bych to neměl spíše položit eh, panu předsedovi, protože eh, týká se to spíše finančních prostředků Evropské unie. Já to vidím spíše černě. Celý ten finanční přehled eh, a výhledy nejsou příliš růžové. Nicméně mm, je jednoznačné, že eh, už dlouho nemáme svět, jaký jsme zažívali před devíti měsíci. A proto Evropa musí na to reagovat a také musí být k dispozici finanční prostředky, ať už je to v oblasti zdravotnictví a musíme tedy udělat celkovou revizi těchto eh, rozpočtových výhledů. Já bych chtěl ještě jednou panu komisaři poděkovat za dobrou spolupráci, kterou jsme měli také v otázkách směrnice o tabáku. Tam byly určité potíže, ale tehdy eh, Tonio Borg slíbil při slyšení a dokonce eh, ještě před Vánocemi eh, vlastně dodal výstupy, které se týkaly této legislativy, takže za to vám osobně děkuji a bylo to zábavné s vámi spolupracovat. A za ECR e, pan Sir. Děkuji, e, pane komisaři. E, znáte asi to rčení, kdo chce mír, musí být připraven na válku. Chciałbym, żeby Unie Europejská zachowyvala se tak, jak... Takže my jsme teď svědky toho, že některé události mohou eskalovat a stát se zásadními krizemi. Já nechci, aby se Evropa chovala jako před pěti lety, když bojovala s eh, prasečí chřipkou. A eh, teď tentokrát eh, byly realizovány některé kroky tak trochu ad hoc Eh, najednou se objevily léky, eh, byly nakoupeny, pak eh, se povalovaly po skladech a následně byly vyhozeny ty nevyužité vakcíny. Takže já si myslím, že je skutečně na čase, abychom e, se pokusili vyrovnat se s výzvou, kterou e, představuje takováto e, možná epidemie v 18. století Londýn vypadal podle autora Robinsona Daniela Defoe určitým výrazným způsobem. Eh, kdy se věci řešily eh, ad hoc a nám eh, teď zdá se, se daří jednat podobně. Jak tedy se vyvarovat toho, abych, aby nenastoupila panika? Z epidemie prasečí chřipky si pamatuji že prostě celé autobusy plné turistů směřovaly do nemocnic, kde se lidem rychle aplikovaly eh, eh, vakcíny. Eh, to se už nesmí opakovat, takovýto chaos. Dostávám teď informace v tom smyslu, že jsme podepsali nějaké dokumenty eh, k směrem k výzkumu v oblasti eboli a nevím, jak to vypadá dál. Prosím, paní kolegyně. Děkuji. Ano, já myslím, že všichni sdílíme značné eh, obavy a že eh, litujeme těch ubohých obětí. Jsou to navíc oběti ze zemí, které jsou na pokraji rozvoje. Já musím říct, že jsem velice hrdá na to, že zastupuji město, které je v tomto směru velice eh, aktivně eh, zajišťuje eh, reakci na ebolu. A Oxfordská univerzita je připravena eh, již v několika dnech zajistit vakcíny eh, pro děti a to eh, proti ebole. A to je všechno možné díky financování z prostředků Evropské unie. Takže EDCCP a Evropská unie zajistili dostatečné finanční zdroje a je zajímavé, že když financujeme, že financujeme malé projekty, které eh, nejsou komerčně průchodné a eh, jiní lidé říkají, že obchod a trh všechno eh, vyřeší. Musím říct, že ta jediná, eh, jediný výzkum, který se použí, realizuje v Americe proti eh, ebole nebo eh, na hledání léku, je, protože se američané bojí případného zneužití eboli jako chemické zbraně a VHO má výzkum v oblasti malárie a TBC, pracuje e, v Africe v řadě zemí, e, má určité sítě e, v místě, kde se nemoce vyskytují a v tomto směru se daří i pro ebolu zajišťovat Eh, ty nutné eh, partnery a eh, tady je třeba si uvědomit, že se musíme poučit z minulých obdobných situací a z toho, že vlastně nikdy nevíme, co se může objevit. Tady se podaří, podařilo prostě využít určitou expertízu a doktor Farah je je prostě ředitelem celé té instituce a on sám eh, vlastně v Ázii eh, se nakazil eh, ptačí chřipkou, začal se těmito věcmi více zabývat a e, z toho je vidět, jak je to prostě všechno propojené. Čistý výzkum, který vypadá jako, že třeba dnes není nějaký významný a důležitý, může být zcela zásadní e, pro řešení situace do budoucna a proto si myslím, že je třeba, aby jsme i nadále podporovali instituty, které jsou v tomto směru aktivní, jako ten náš v Oxfordu. Za GUE pohovoří paní Eh, poslankyně Konečná. Eh, já začnu možná netradičně. Já vám přečtu včerejší tiskovou zprávu Lékařů bez hranic. Světoví vůdci selhávají v reakci na dosud nejhorší epidemii eboli. Státy schopné reagovat na biologické katastrofy a disponující civilními či vojenskými lékařskými kapacitami musí okamžitě uvolnit personál a vybavení pro boj s ebolou v západní Africe – Dalšímu šíření viru nelze předejít bez vyslání velkého množství specializovaných jednotek zdravotníků, které musí podpořit snahy o získání kontroly nad epidemií v zasažených zemích. To je včerejší zpráva z New Yorku, z konference Světové zdravotnické organizace a Lékařů bez hranic. Když si přečtete tiskové zprávy Lékařů bez hranic za poslední tři měsíce, tak nás všechny dlouhodobě varují před tím, že nevidí pomoc, nezasahují a že se Evropa nesnaží pomáhat tak, jak by měla. I my jako Evropa. My přece máme ty specializované týmy. A mě děsí, že se bavíme o evakuaci. My bychom se přece měli bavit o tom, jak zabránit dalšímu šíření, protože bez toho to prostě nepůjde. Bez toho, že zabráníme dalšímu šíření v zemích Afriky, nezabráníme tomu, aby se nám ebola v daleko širší míře nevyskytla v Evropě, i kdybychom uzavřeli hranice úplně. A já si myslím, že tohle by mělo být naše téma. Pokud nás naše organizace vyzývají a organizace, o kterých mluvil i pan komisař, vyzývají k akci, tak přece nemůžeme vypracovávat nějaký rámec boje. My přece musíme reagovat proto jsme evropská unie proto jsme natolik civilizovaná společnost abychom uměli zasáhnout. a já bych vás všechny chtěla vyzvat k tomu abychom si uvědomili že prostě zasáhnout už konečně musíme. Eh, dovolte mi ještě jednu otázku která se v souvislosti konkrétně s ebolou objevila. jaká bude intervence evropské unie ve firmách nebo vůči firmám, tak aby vyvíjely léky na choroby, jež ziskovost není adekvátní očekávání výrobců. To je totiž velký problém. My podporujeme řadu výzkumů a řadu různých eh, farmaceutických firm ve výzkumech jejich léků a úplně zapomínáme na nemoci, které jsme si mysleli, že už dávno vymizely, ale oni jsou zde zpátky. A pokud to jako společnost nezačneme podporovat tento výzkum, tak nemáme šanci k tomu zabránit a předejít podobným epidemiím v budoucnu. A nemusí to být jenom ebola, těch nemocí je přece celá řada, o kterých jsme si dávno mysleli, že už neexistují. Takže by mě zajímalo, jak se na toto bude dívat Evropská unie a případně váš komisariát. A stejně tak, eh, zda by nebylo možné, aby byla přijata nějaká opatření, aby se některé typy léků v případě krize příště nezdržovaly schvalovací procedurou ale mohly být použity protože my víme že byl použit typ léků ale byla poměrně dlouhá schvalovací procedura protože nemá dokončeno eh, zkoušení. takže zda je nějaká metoda jak to udělat nadále. děkuji. Grazie, vi invito a... Děkuji. Respektovali čas. E, prosím, paní Rivasi. No, pane komisaři Borgo, já musím říct, že jsem byla dosti šokována tím vaším komuniké, které jsem četla ve e, novinách e, Figaro ve Francii, v tom smyslu, že to riziko je slabé. Je pravdou, že je tady nějaký problém v Africe, ale nám, Evropanům, nic nehrozí. My neriskujeme. Já musím říct, pane Borgu, že takováto sdělení mě šokují. My jsme chráněni, budeme se prostě dívat, zdali tady náhodou nejsou nějací lidé sužování horečkou, kteří by nastupovali do letadel a tak dále, ale tohle prostě není možné. Tady je určitý etický problém a kromě toho je tady celá řada evropských občanů, kteří v těchto zemích teď jsou. A ještě něco, já jsem se setkala s experty, kteří přicházejí z Gine. Oni jsou opravdu velmi velice, velice znepokojeni situací v Africe. A já bych opravdu ráda, abyste trošku změnil to formulace a říkal, že tady je opravdový problém v Africe. Proč? Protože když se podíváme na experty z Konakry, tak oni říkají, že v těch nemocnicích není ani pitná voda. Říkají, že jsme žádali lékařský materiál od Francie, od jinut, eh, masky, například eh, termomet, eh, term, mm, teploměry, na dál, dálkové teploměry, ehm, které, prostě základní věci, kterých je zapotřebí, eh, jsou nedostatečné. A to ať v Gineji, či v Liberii, nebo v Sierře Leoně. Kromě toho VHO E, říká, že to je e, urgentní záležitost z mezinárodního hlediska a dokonce VHO řeklo, že tento boj prohrajeme. A vy, když jste prohlásil, co jste prohlásil, no tak to znamenalo, že vlastně se nás e, to tak nebolí, že nás se to netýká, že to je Afrika. A já musím říct, pane Borgu, že s tímhle nesouhlasím. Myslím, že to neodpovídá tomu, co prostě my vnímáme jako pomoc rozvojovou. Je tady ještě jeden závažný problém, který jste zapomněl a o tom hovoří všichni experti a mimochodem těch je velice málo a je to problém otázek eh, kulturních a tradičních, protože to je ten problém, který máme. Podívejte se do nemocnic, je tam celá řada Afričanů, kteří jsou tam a odpouštějí eh, ty nemocnice, protože si myslí, že tu eh, nemoc přinášejí bílí, běloši. A experti žádají, aby jsme pomohli prostě připravit personál eh, místní, eh, který by eh, obyvatelům vysvětloval, že to je nemoc, že to není něco, co přinášejí bíle. A ještě, bílí. A ještě něco, ta, to očkovací látka. Něco, co se nedostalo zatím až tolik na trh. Já myslím, že bychom měli Eh, prostě ty klinické testy velice bedlivě sledovat. Proč? Protože zase mohou tady být druhotné důsledky, o kterých nic teď nevíme, je třeba to sledovat, protože jsou tady věci, eh, prostě eh, opatrně je třeba být velice obezřetní. To, že nemáme povolení k prodeji, přece jenom něco znamená. A vám, pane komisaři, bych radila, abyste více vážil slova. Děkuji mnohokrát. EFDD, náš kolega Pericini bude hovořit. Děkuji, pane předsedo. A děkuji pánu komisaři zodpovědnému za zdravotnictví. Já bych se soustředil na jeden bod, který jste uvedl. Vy jste řekl, že bychom jim měli pomoci čelit ebole tam, kde se tato epidemie šíří. To je morální otázka ale také otázka, která je v zájmu ochrany evropských občanů. A tento obraný prvek souvisí také s politikou boje proti nezákonnému přistěhovalectví do Evropy. My víme, že tyto demografické toky směřující do Evropy pocházejí z některých konkrétních států a tito lidé se dostávají do konkrétních států Evropské unie. Často je to tam, kde je demokratický deficit. Co si přeje udělat komise proto, aby podpořila členské státy, které musí čelit sami těmto nezákonným přistěhovalcům a pravděpodobně budou muset čelit také viru Ebola. Takže zazněly tady vystoupení jednotlivých frakcí. Nyní předám slovo panu komisaři Borgovi, aby odpověděl obecně a pak bude možné položit další otázky. Já bych chtěl odpovědět paní Rivázi. Musím říct, že jsem byl překvapen, protože jsem se opravdu hodně snažil teď i předtím, abych sdělil, že prostě nemůžeme na věci hledat nějakým úzkým e, pohledem, e, že se můžeme soustředit jen na sebe a nestarat se o to, co se děje v Africe. E, skutečně ta první část mého prohlášení zde před vámi byla soustředěna na to, co můžeme udělat pro to, abychom těm zemím pomohli a teprve v druhé následné části jsem hovořil o tom, co uděláme pro to, abychom ochránili své e, spoluobčany. I když e, technicky řečeno, pokud bych se měl držet pravomocí a protokolu, tak bych měl opravdu hovořit jen o tom, co děláme pro ochranu svých spoluobčanů. Ale Eh, věděl jsem, že by se mi dostalo kritických slov, které jste nakonec stejně sformulovala. Eh, musím říct, že pan Pedicini mi udělal radost, eh, že to zmínil. Morální povinnost, zapomeňme na smlouvy a tak dále, pravomoce. Je tady prostě morální odpovědnost, morální povinnost v tom smyslu, že bohatá část světa musí pomáhat těm zemím, které jsou nejenom hospodářsky chudé, ale dostali se teď z občanských válek a byly zasaženy e, tou epidemií eboli. A následně, a i když tedy vlastně Eh, řekl jsem, že když se nám podaří prostě tu nemoc pokořit eh, v místě, kde se vyskytuje, tak vlastně ochraňujeme i své spoluobčany. A pak jsem tedy, dejme tomu sobecky, hovořil o ochraně našich spoluobčanů, protože to je můj úkol, to spadá do mých eh, pravomocí, do mých povinností chránit zdraví evropských občanů. A pak jsou tady další komisaři, dva nebo tři, kteří se zabývají těmi vnějšími formami pomoci. A ještě opakuji, první e, část mého prohlášení byla věnována konkrétním projektům, ne nějakým studiím či setkáním a konferencím, ale konkrétním projektům, které jsou realizovány v těch zemích, to znamená mobilní laboratoře, vysílání zdravotního, zdravotnického parsu e, e, a tak dále. A chci veřejně poděkovat těm dobrovolníkům, kteří jedou na místě. Samozřejmě, že oni žádají určité záruky, pokud by se jim něco stalo, Eh, budeme evakuováni, na to se ptají. A eh, to je eh, prostě tak, že oni jsou altruisté v tom smyslu, že tam chtějí dobrovolně pomáhat, ale egoisté v tom smyslu, že chtějí záruky, že pokud by se něco přihodilo, budou dopraveni zpátky na evropský kontinent a samozřejmě je třeba zvýšit pomoc těmto zemím. Eh, zvýšit i tu možnost dopravení nemocných zpátky, protože jinak nebudeme dost dobrovolníků jinak mít. A to samé se týká leteckých společností. Některé eh, pozastavují lety do těchto zemí. A OMS říká, dobře, zvýšíme kontroly na těchto letech, ale ať ty lety pokračují, protože jinak, jak už jsem řekl, eh, nebudeme izolovat tu chorobu, ale budeme izolovat tu, ty země a zhoršíme situaci, protože lidé nebudou mít možnost eh, eh, eh, prostě se tam dobrovolně vydávat, lékaři a tak dále. Teď došlo k určitým pohybům ze strany i sousedních zemí prostě ponechat ty hranice uzavřené, ale umožnit alespoň lékařskému personálu pohyb. Takže e, to je třeba všechno vnímat v souvislostech. Ano, je to, co řekl pan Pišo, e, ten e, akt je něco jako chůze po laně. Je to prostě problém mezinárodního charakteru, mezinárodní dimenze. Eh, pak tady samozřejmě eh, epidemie obrny, která byla eh, deklarována OMS, teda VHO, a zároveň musíme být velice opatrní abychom nevytvořili nějakou atmosféru paniky, která vede k iracionálním rozhodnutím. A my víme, že panika vede k iracionálním rozhodnutím. Ono opravdu jde o citlivé eh, balancování eh, na tom laně. Je třeba zůstat bedlivý, ostražitý, ale zároveň ujišťovat, eh, zajistit pro naše spoluobčany, aby eh, si mohli být jisti, že eh, riziko zůstává velice nízké. Samozřejmě je třeba nejenom potlačovat epidemii v místech, kde se vyskytuje, ale zároveň snižovat také riziko jejího rozšíření. A v tomto směru si myslím, že jsem hovořil velice jasně a jednoznačně. Budou tady dostupné finanční prostředky, e, odkud přijdou peníze v těchto časech e, úsporných opatření? Já už jsem řekl, že VHO e, zaslalo dopis poměrně nedávno, který byl zaslán tedy všem ministrům zdravotnictví a také ministrům zodpovědným za civilní letectví ohledně toho zakazování letu, tak aby ty země nebyly izolovány, protože tam dochází k zbytečným, a teď cituji ten dopis, zbytečným ztrátám na životech, protože zdravotnický personál ne, se nemůže do těch zemí dostat. A zároveň e, tam také byl apel o finanční pomoc, aby bylo lépe možno tuto epidemii eh, eliminovat a ne pouze směrem k Unii, ale ke všem eh, členským státům eh, OSN. Myslím si, že 125 milionů je připraveno v Světové bance, dalších 125 milionů poskytnou zdá se Spojené státy a my se musíme také podívat, jaká je situace v oblasti našich fondů pro rozvojovou pomoc protože jsem přesvědčen, že část eh, těchto prostředků může být převedena na humanitární pomoc a další finanční prostředky eh, by byly potom alokovány na takové dlouhodobější projekty eh, etablování těch zdravotnických zařízení a struktur v těchto zemích. Takže přes E, ty rozpočtové, e, přes ta rozpočtová omezení se domnívám, že s trochou kreativního myšlení a také z, z, v duchu spolupráce získáme ty finanční prostředky, které jsou nutné a že Evropská unie tedy do, stojí svým závazkům. A teď k tomu výzkumu. Situace je taková, že teď tady existují dva projekty. Eh, jeden se tedy z Fordské univerzity, jak to paní poslankyně řekla, je částečně financován Unií a také eh, částí eh, tedy Ministerstvem pro mezinárodní rozvoj Spojeného království a dalšími institucemi. A do, polovina, za, do poloviny září budou, pokud eh, tedy eh, to schválení proběhne, eh, budou moci být první dobrovolníci očkováni a bude tedy, bude tedy možnost vakcínu proti ebole vyzkoušet. Pak je tady ještě další proces ve Spojených státech který e, probíhá za financování mezinárodním konsorciem a jde stejným směrem. Takže existují tady také zdroje na, e, roz, e, na výzkum v rámci Horizontu 2020. Došlo nejenom ke, sníž, ne, ne, ke snížením, ale ke zvýšení. Je to prostě miliarda eur na výzkum a 7 až 8 eh, miliard na eh, vakcíny a další eh, zdravotnické prostředky a Evropská agentura pro léky vytvořila takový pracovní tým napříč Unii, a cílem tohoto týmu je získat více informací o experimentálním Eh, léčení a eh, těch eh, klinických testech tak, aby tedy kandida, aby tyto eventuální vakcíny mohly být využívány i na lidech, na dobrovolnicích. Samozřejmě, že výzkum se netýká pouze eboli, ale i dalších naléhavých eh, nemo- eh, situací, nemocí a tak dále, eh, kde se třeba zatím nedá hovořit o epidemii, ale mohlo by se to v epidemii do budoucna vyvinout. Hovořili jsme o obrně a o dalších možných epidemích. Já se domnívám, že opravdu musíme e, více e, udělat v oblasti koordinace. Je tady e, to koordinační centrum, které vede komisařka Georgieva. My se tam účastníme. Toto centrum se bude i nadále scházet k monitorování situace a výměně informací a je e, tady také výbor, který vznikl na základě té, přeshraniční, e, té směrnice o přeshraničním zdraví, takže toto jsou všechno nástroje, které máme k dispozici a budeme je ještě intenzivněji využívat. Děkuji pěkně, pane komisaři. Výbor pro zdraví a bezpečnost e, byl ústaven na základě rozhodnutí Rady a parlamentu v loňském říjnu. Je již plně funkční. Jak uvedl pan komisař, tak se věnujeme také uh, epidemii obr- obrny. Členské státy jsou samozřejmě uh, konfrontovány s uh, omezenými zdroji a v čase krize je to skutečně eh, faktor této kapacity členských států. Musím však říct, že všichni zainteresovaní reagovali velice profesionálně. Eh, jedná se například o informace pro cestující, o eh, definici tohoto problému a všechny poskytnuté informace, takže tento výbor prokázal svoji schopnost eh, fungovat v této situaci. Máme také k dispozici eh, systém elektronických upozornění, prostřednictvím něhož se předávají zprávy o podezření na onemocnění ebolou. Problémem nejen v Evropě, ale i v Africe je to, jak se v západní Africe Eh, dají eh, diagnostikovat eh, pacienti, poněvadž výbavy v afrických laboratořích, jak si jistě dokážete představit, jsou zcela nedostatečné a proto ten obrázek o situaci není tak kvalitní, jak bychom si jej mohli vytvořit my na základě prostředků a výbavy, kterými disponujeme v Evropě. Máme druhou, druhé kolo, paní Grostetr za Rustodorová za EPP. Děkuji, pane předseda. Vždycky je trochu frustrující vystupovat jako poslední, protože vlastně všechny otázky už byly položeny. A vy jste poskytl maximální počet odpovědí, takže spíš to budou komentáře, protože já jsem eh, měla otázku ohledně úlohy leteckých společností, na to jste odpověděl. Takže myslím si, že tady bohužel máme co dočinění se skutečnou praktickou zkušeností ohledně rozvoje epidemie na africkém kontinentu. Jedná se o chorobu, kterou nedokážeme vyléčit. V současnosti v Evropě si uvědomujeme to, co se děje, ale myslím si, že emoce by mohla vypadat jako panika, kdybychom se najednou dozvěděli, že na evropském kontinentu se vyskytuje několik případů nemocných ebolou, kteří bohužel zemřou. Musíme skutečně si uvědomit tuto nutnost, se to dobře vysvětlil, zadržet tuto epidemii, protože my nedokážeme léčit tuto chorobu, zadržet tuto epidemii a vybavit se prostředky a poskytnout prostředky africké populaci, aby bojovala proti této chorobě. Já jsem zaznamenala, co jste uvedl a co je velmi důležité, i když jste nechtěl dramatizovat eh, tuto situaci. Prognózy PHO předpokládají zhoršení této situace v budoucích měsících. Jestli jsem to dobře pochopila, 100 tisíc úmrtí, možná i více a vy jste dobře vysvětlil, že zdravotní systém v západní Africe se rozkládá, takže my jsme eh, v situaci, která je opravdu katastrofální a vyžaduje naléhavá opatření. Ale vedle toho, myslím si, že musíme zohlednit tuto nešťastnou situaci, tuto dramatickou situaci a musíme si říct, že je absolutně nezbytné zafinancovat výzkum. A přitom vidíme, že rada neustále snižuje rozpočty na výzkum. Je nutné, aby lékařský výzkum dostal finance, které jsou nezbytné, protože já vůbec nesouhlasím s paní Rivazy. Já si přeji, aby se rychle vyvinuly vakcíny. Je katastrofou, že jsou to opět USA, které nacházejí eh, možné směry pro vývoj těchto vakcín. Já si přeji, i kdyby tady byly druhotné účinky, přeji si, aby co největší počet lidí mohl využít těchto prvních eh, možností vakcínu. Potřebujeme financovat lékařský výzkum. Zde musíme eh, vytrvat. Ano, děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Já jsem byl zpravodajem za náš parlament ohledně tohoto rozhodnutí těch přeshraničních eh, rizik. Pracoval jsem dva roky na tom a v trialogu po velmi dobré práci a spolupráci s komisí a předsedou jsme přijali toto rozhodnutí. V podstatě máme diskusi hodinu a teprve teď se hovoří o těchto rizicích přeshraničních eh, chorob. A teprve teď říkáme, jakým způsobem toto rozhodnutí umožňuje uklidnit těch 500 milionů Evropanů. Já lituji, pane komisaři, že od těch posledních měsíců, nebo vlastně od zimy, kdy jsme zaznamenali vzestup toho smrtelného viru v Africe, nikdo tady v, nezví, v Evropě nezvýšil hlas a e, nepoukázal na toto rozhodnutí, které jsme přijali a které vlastně zajišťuje koordinaci. To není panika, to neznamená, že vyvoláváme paniku, ale například by se e, řeklo v Německu nebo italské předsednictví by mohlo říci, ano, musíme zajistit evropskou koordinaci tak, abychom do vlasti dostali ty ohrožené osoby to nebylo učiněno, protože Německo a italské předsednictví si nepřálo, aby došlo k této evropské koordinaci. A opět vlastně se jakoby musíme omlouvat, že jsme proevropští. V případě takovéto epidemie a tohoto viru v evropské organizaci, eh, jako je naše, jsme dva a půl roku pracovali na tomto rozhodnutí právě na ochranu eh, evropských občanů. Já si myslím, že je to zásadní otázka, pane eh, komisaři, a mělo by se to zohlednit ve sdělení, které vypracujete. A na závěr bych se zmínil o výzkumu. To je opravdu politování hodné. To je virus, který nebyl objeven před třemi měsíci, je to v roce 76, kdy jsme <laughs> zaznamenali první výzku, výskyt těchto, eh, tohoto viru a onemocnění a došlo tam k, asi k počtu 1500 umrtí. Dokonce 3000 případů bylo zaznamenáno od zimy tohoto roku. A jak vy jste sám řekl, VHO a lékaři bez hranic říkají, může to dosáhnout až 20 tisíc případů. Víme, že 1 milion Afričanů je momentálně v karanténě, takže to je znepokojující. Vidíme, že je tady nedostatek tohoto lékařského výzkumu eh, na africkém kontinentě. A proč? Bohužel Michelle Rivazi, i když neúplně souhlasíme s tím, co řekla, tak neúplně e, nemá nepravdu. Něco na tom e, je. Děkuji a ten pan, pan nyní bude hovořit pan Demes Markel. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mám eh, pocit, že už na řadu otázek, které jsem chtěl položit, jsem slyšel odpověď a chci E, se e, připojit k tomu, co řekl předřečník. Byl jsem stínovým zpravodajem a měl jsem možnost e, pracovat na tom legislativním nástroji, který vstoupil v platnost v listopadu 2013. A chci také říct, že souhlasím s tím, co bylo řečeno zástupcem výboru pro bezpečnost sanitární bezpečnost je zapotřebí, aby eh, bylo možno lépe koordinovat, koordinovat eh, reakce členských států tváří v tvář této situaci. Takže jak vlastně funguje ta sanitární bezpečnost v případě viru eboli? vzhledem k legislativě, kterou jsme schválili. Jak být ještě více proaktivní? Většina členských států má určité eh, hlavní směry, Eh, určité zásady, co se týče přijímání, eventuálního přijímání eh, pacientů eh, s ebolou. Existuje nějaký způsob koordinace mezi státy, hovoří se o tom, je tady něco, co se dá zlepšit, to by mě zajímalo. Děkuji, pan Balco. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také, pane komisaři, za velice jasnou prezentaci, která se týká u opatření vzhledem k ebole. My jsme rádi, že tady nejsou e, případy eboli v Evropě, nicméně jednu věc bych rád připomenul. V září E, e, tady několik tisíc studentů, kteří se vrátí, e, vrátí na evropský kontinent, především z Nigérie. Jsou tady univerzity v Evropě, kde jsou stovky nigerijských studentů. Příslušný děkan mi v jednom případě řekl, že studenti dostanou dotazníky, aby bylo možno hodnotit riziko. Ale já se ptám, vzhledem k tomu nebezpečí, které hrozí, zdali bychom neměli jít jít eh, ráznější cestou. Nechci vytvářet paniku, ale je třeba být připraven. Pane komisaři, co si myslíte eh, v oblasti prevence o následujícím? Eh, centrum ECDC má o 5 méně pracovníků Centrum pro prevenci a kontrolu chorob. Jak to vnímáte v současné situaci? Další věc, co se týče testů, E, vakcín e, ve Spojených státech. Bude možné zrychlit proces schvalování e, takovéhoto typu vakcín. Dovolte, abych zmínil rozšiřující se epidemii. Jistě jsou tedy kulturní, sociální a další kritéria, která mohou také vysvětlit rozšiřování té choroby a je Eh, také zapotřebí eh, si uvědomit, že v Africe existují eh, různé typy chování, které také napomáhají rozšiřování. V Liberii je to nějakých 100 tisíc eh, osob, ne tisíc, 100 tisíc osob, eh, které eh, se dělí od jednoho jediného lékaře. Takže to jsou všechno věci, které musíme brát v úvahu, když o těchto věcech hovoříme zde v Evropském parlamentu. Je tady prostě sociální rozdíl, který je třeba nějakým způsobem překonat. Dva, dvě poslední, dva poslední příspěvky. Voorzitter, ik wil mij op de eerste plaats sluit achter, sluiten achter datgene wat... Děkuji pěkně, pane předsedo. Já bych se ráda připojila k tomu, co zde zaznělo z úst pana zpravodaje. Během letních eh, prázdnin eh, došlo ke spoustě událostí, ať už na Ukrajině či v Africe. Musím přiznat, že eh, ze slov pana komisaře jsem si odnesla hodně a Ehm, během eh, léta skutečně fungovala eh, dobrá informovanost. Eh, ale proč to všechno trvalo tak dlouho? Kdyby se to stalo v Evropě nebo v USA, tak by se s tím zacházelo asi nebo jinak pokud jde o koordinovanou akci, tak ta musí přijít rychle. Další se také ptali na, to, na tu samou věc. Myslím si, že eh, to jsou právě ty eh, způsoby, které dokáží věci změnit. My jsme byli zvoleni do Evropského parlamentu, který se o tyto věci v Evropě stará a eh, na závěr bych ráda uvedla, že ačkoliv vás řada lidí kritizovala, tak já bych vám chtěla eh, složit komplement eh, za to, jak jste vždycky zůstával klidný a jak jste eh, dostával svým slibům. Paní Haldemose? Pane komisaři, musím potvrdit, že vaše prezentace byla jasná a že jste také zodpověděli, zodpověděli řadu otázek týkajících se velice složitých problémů ne všichni tady e, se všemi vždycky souhlasíme. Hovořili jsme o problémech nedotačné kapacity v členských státech a já si právě myslím, že to je jeden z těch problémů, se kterými se tady potýkáme. Co můžeme udělat? Vy jste uvedl, že máme problémy v členských státech e, ohledně e, nedostatečných finančních zdrojů pro řešení těchto problémů a v případě, že je situace skutečně závažná. Vy jste tady zmínil ty informace pro cestující a pro eh, zdravotní pracovníky a kromě eh, toho, myslíte si, že my sami bychom mohli něco udělat? Myslíte, že bychom mohli poskytnout další prostředky pro výzkum a tak dále? abychom se eventuálně mohli vypořádat eh, s problémem v Evropě. A ta, na závěr bych vám ráda poděkovala za vaši uh, práci v posledních letech a přeji vám vše nejlepší do příštích let. Děkuji kolegyně, kolegové za tuto druhou sadu otázek a nyní předávám slovo panu komisaři. Děkuji pěkně a také děkuji uh, poslancům Evropského parlamentu. Eh, musím říct, eh, že jsem s vámi pracoval velmi obsáhle v posledních dvou letech a vlastně eh, ta legislativa, která je teď v pochodu, byla realizována do značné míry s vaší pomocí. Dovolte, abych teď hovořil o těch oblastech, kde jsme možná docela silní a i o těch, kde zas tak silní nejsme. Co se výzkumu týče já chápu obavy paní Grostet, eh, která říká, proč je to vždycky ten americký projekt, který je kupře, jde předu. Já říkám, jeden projekt je americký, jeden je evropský. Ano. A Oxfordská univerzita a její projekt, který eh, povede k klinickým testům na dobrovolnicích již v září, Eh, bude první, co se eboli týče. Takže eh, co se výzkumu eh, týká, ne snad, že bychom byli silní, ale jsme připravení. Myslím, že prostě realizujeme věci, které jsou efektivní, které jsou důkazem solidarity v tom smyslu, že země, které nejsou e, prostě zatím vybaveny pro analýzu těch vzorků, e, to od nás mají ulehčené máme jasnou představu o tom, co můžeme dělat, co máme k dispozici v případě, že by došlo k rozšíření epidemie na evropský e, kontinent. Eh, jsou tady určitá místa, která už jsou teď eh, izolovaná, připravená na eh, přijetí těch případných pacientů. Malé, menší země mají také k dispozici prostě zařízení, která mohou být jednoduše transformována na léčebná zařízení pro tyto pacienty. Finance jsou vždycky problémy, problémem, ale s E, určitým přerozdělením e, můžeme dosáhnout e, na to, abychom splnili alespoň ty požadavky, které nám formulovalo VHO. Tam, kde já cítím, že bychom mohli do budoucna mít problémy, ne teď, ale do budoucna, je otázka lékařské evakuace za prvé, ne všechny členské státy mají vojenské letouny a vojenské letouny, eh, které jsou eh, v situaci, kdy mohou také dopravovat eh, nemocné pacienty. A samozřejmě teď si uvědomi, že například profesionálové, zdravotničtí profesionálové v Liberii teď stávkují, protože nejsou dost placeni, nemají záruky ohledně ochrany svého zdraví, takže to se ještě připojuje k těm problémům, které již existují. A proto věci koordinujeme s dalšími komisaři, ze Sanko a s dalšími eh, eh, generálními ředitelstvími a odděleními e, s všeobecnými záležitostmi a tak dále, abychom koordinovali e, jednotlivé kroky prostřednictvím dokonce i vojenských letadel evakuace, e, pokud by k ní mělo dojít v nějakém rozšířeném módu. Zatím eh, to tedy bylo eh, omezený počet evakuací a eh, vlastně mm, konkrétně Evropy se E, týkala ta jedna smrt toho španělského občana, který byl evakuován a zemřel na španělském území. Takže e, dochází k jednáním dokonce i dnes, aby e, byla koordinována tato eventuální evakuace. Takže když mi říkáte, kde si myslím, že bychom se měli více snažit, kde máme ten slabý článek, je to právě v té oblasti evakuačních týmů, protože co se týče testování, příprav, dopravy a výzkumu, eh, tak eh, tam eh, prostě každý týden se schází výbor z účastí členských států a z toho vyplývá připravenost. A chci ještě odpovědět na otázku, kterou jsem zapomněl zodpovědět, myslím, že byla od pana Pevičiného a týkala se přistěhovalců. První část eh, té odpovědi bude můj osobní odhad, takže se mohu mílit, ale prostě tak. Já jsem ze země, kde máme velký problém, podobně jako v Řecku či Itálii, s těmi toky přistěhovalců. Byl jsem deset let ministrem vnitra a řešil jsem tento problém. Byl jsem u zdroje, teda byl jsem u, přímo ve styku s tímto problémem. A e, slýchával jsem e, takové ty různé povzdechy a slýchávám ty různé povzdechy. E, tímto způsobem se k nám dostávají teroristé. Já si myslím, že mají určitě jiné zdroje, než aby se dostávali na evropské E, na evropské území přes nějakou rybářskou loď, přes Lampedusu či Maltu e, za nějakých tisíc eur. A nemyslím si, že e, pacient s ebolou by byl dostatečně silný na to, aby prostě pro dělal ten transfer z Liberie do Tuniska a pak se tedy někde nalodil na nějakou loď a dostal na evropské území. Nicméně Nicméně eh, přes tyto přirozené eh, problémy, eh, které si myslím, že se staví do cesty takovýmto možnostem, jsou tady jiné cesty dostat se do Evropy než ze severní Afriky přes moře. Takže v rámci výboru pro zdravotní bezpečnost máme speciální podvýbor o otázce přistěhovalcích a e, k čemu tedy screening, e, zdravotní screening e, přistěhovalců, kteří by přicházeli Eh, přes moře či eh, letecky na evropské území, pokud bychom tyto věci nekoordino, nekoordinovali. Eh, Malta může mít odlišná kritéria než Itálie, co bude tedy předmětem screeningu. Takže my v tomto směru věci koordinujeme i ve spolupráci s ministry, ministerství vnitra a Eh, spravedlnosti a jsou tady speciální zdroje, eh, které financují tedy, eh, které by financovaly tento screening přistěhovalců. A k výzkumu si myslím, že už jsem asi řekl dost. Je takové rčení. Nutnost je matka pokroku, matka invence. Takže my samozřejmě se musíme snažit zjednodušovat vývoj a e, e, zkušební testy vakcín a musíme to všechno zrychlit. Zároveň musíme zajistit, aby všechno to, co se ocne na trhu, bylo opravdu bezpečné a právě proto agent, Evropská agentura pro farmaka má, na míst, má tedy speciální pracovní e, komisi, která e, v případě, že by to bylo zapotřebí, zajistila zrychlené e, schválení prostřednictvím také testování na dobrovolnicích a to se teď právě započne v následujících týdnech a to jak v Americe, tak na evropské půdě a ke studentům, protože zazněla také otázka k navracejícím se studentům. Chci říct, že tady neexistuje nějaký dokonalý typ screeningu, takže eh, tady je prostě nejprve otázka odebírání teploty Eh, zjištění, zdali eh, se nejedná o horečku u některých těchto eh, osob a u řady těch domělých případů eboli se jednalo o malárii. Jak se zjistilo, máme ty systémy včasného varování, je tady dost E, prostě e, informovaných, e, připravených osob, které mohou detekovat nemoce. A skutečnost, že tady byly prostě určité osoby detekovány a pak vlastně došlo k tomu negativnímu výsledku, nebyla to ebola Výsledek té analýzy byl eh, v řadě případů negativní, tak eh, to si myslím, že je také dobré eh, znamení. bylo tady také řečeno, že celá řada vakcín nebyla využita při té poslední epidemii prasečí chřipky, ale já si myslím, že je vždycky lepší, když je tady víc očkovacích látek, které dejme tomu nebudou všechny využity, než když je jich nedostatek. Eh, my jsme eh, třeba eh, potřebovali v naší situaci s jednou epid dalších států, protože jsme nebyli soběstační. Takže jsme rádi, že v tomto směru tady je kam se obrátit. A možná, John, eh, byste ještě mohl připojit nějaké informace, co dělají členské státy v oblasti výměny informací v rámci toho výboru pro zdravotní bezpečnost a také Eh, ještě některé další informace o spolupráci. Jenom tak velice stručně, ve dvou či jedné minutě. Výměna informací eh, ve výboru se odehrává v reálném čase, využíváme elektronických nástrojů. Eh, příklad, který vám mohu dát, je ze včerejška. Jedna členská země měla problémy s tím, jak fyzicky provést testování eboli na pacientech a e, odpovědi, když to vlastně zadali členům výboru, se jim dostalo do 60 minut. Některé větší, lépe vybavené státy mohou pomoci menším zemím s menší zkušeností skutečně v reálném čase a mohou jim pomoci řešit e, tyto krizové situace. Takže zatím to funguje výborně, zůstaňme, doufáme, že zůstaneme na stávající počtu těch případů. Ta Děkuji, pane komisaři Borgu, za vaši prezentaci a také za vaši ochotu zodpovědět individuálně otázky položené našimi kolegy. Chtěl bych se s vámi rozloučit, ještě jednou děkuji a my nyní budeme pokračovat eh, ještě jedním, jedním bodem, který nám zbyl z dopolední části našeho zasedání. Takže minutovou přestávku a poté budeme pokračovat. Grazie colleghi e possiamo ritornare. Milí kolegové, Můžeme se vrátit k bodu 7 našeho pořadu jednání. Týká se návrhu stanoviska, který předložil náš kolega Gerben Jan Kerbrandy. Dal bych mu nyní slovo požádali, aby nás seznámil s textem, který je pouze v anglickém znění. Bohužel máme skutečně málo času, proto bych mu jenom rád poděkoval za jeho uh, práci, kterou odváděl v létě, zatímco jeho kolegové byli nadovolené. Děkuji pěkně, pane předsedo. Uh, zápis uh, poslední minuty Eh, našeho zasedání jsou vždycky ty nejlepší, pokud jde o pozornost eh, ostatních. K tomuto stanovisku mělo být projednáno dnes dopoledne, ale musím přiznat, že je lepší vyslechnout si eh, můj komentář po vystoupení pana komisaře Potočníka, poněvadž on měl mnoho zajímavých postřehů týkajících se nejen hospodářství, a hospodářských politik, ale i udržitelného hospodářského růstu. A jde to ruku v ruce s tématem mého stanoviska, kterým je Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. Pane předsedo, myslím si, že je opravdu nezbytné nejprve připomenout několik údajů ohledně evropského semestru jako takového, protože tomu se nevěnujeme každý den. Samozřejmě byla to finanční a ekonomická krize, eh, která způsobila v Evropě obrovské problémy. Ukázalo se, že ve stále větší míře se rozvírají nůžky mezi hospodářstvími jednotlivých členských států. Rozhodli jsme se začít pracovat s tímto evropským semestrem, což je eh, roční cyklus a v rámci něj se provádí analýza ekonomických eh, reform a eh, strukturálních reform v jednotlivých členských státech. Je to Evropská rada, která potvrzuje eh, doporučení vydaná na základě těchto analýz. Tato doporučení tvoří ústřední část reform, která, které v Evropské unii potřebujeme. Strategie 2020 je zde dokumentem, který má ten největší význam a je základem pro budoucí hospodářský růst. Jaká je úloha parlamentu? Každoročně, konkrétně na začátku roku, vydáváme zprávu ohledně hospodářského růstu, eh, průzkumu eh, v oblasti hospodářství a věnujeme se doporučení pro jednotlivé stra eh, jednotlivých států. Jde o eh, věci dosažené v roce 2014 a o eh, doporučení pro příští rok. Evropská unie má jednak pilíř udržitelnosti, který je potřeba zajistit v rámci toho semestru. Jakákoliv eh, strukturální reforma by měla eh, sehrát klíčovou úlohu a není to pouze můj názor, je to i stanovisko komise a rady, já vám dám několik příkladů eh, témat, kterým jsme se věnovali v tomto semestru. Za poslední dva roky to byla eh, efektivita zdrojů, reforma eh, legislativy v oblasti ochrany životního prostředí, dotace a podobně. Takže to jsou věci, které se staly předmětem tohoto semestru za poslední dva roky. Já bych rád poděkoval za možnost, aby eh, tento výbor eh, dal své stanovisko. Ty procesy totiž nejsou dostatečně zajištěny. Je proto důležité, abychom jakožto výbor pro životní prostředí projevili zájem, ale zároveň se pokusili věnovat tomu, co bude v té závěrečné zprávě parlamentu. Italské předsednictví uspořádalo v červenci neformální radu eh, za účasti ministrů eh, práce. A myslím si, že eh, by bylo dobré ehm, mít tam i ministry financí Návrh stanoviska má pouze 1500 eh, znaků. Je to velice krátký text, ale eh, možná to usnadní eh, projednání během 15 minut a možná nás to také přinutí omezit se při předkládání pozměňovacích návrhů. Jde o to, abychom sdělili výboru Ekon, že máme skutečně velkou možnost ovlivnit eh, usnesení. Eh, k tomuto eh, stanovisku je několik z poznámek, které se týkají efektivity ochrany životního prostředí. A Filip de Paker také zmínil další věci, ke kterým se ještě vrátím. Ty hlavní prvky této zprávy se týkají toho, že eh, ekologická, ekologický aspekt hospodářství, to hospodářství posiluje. Jsem přesvědčen, jsem přesvědčen, že eh, to je pádný argument. Mělo by to být také prioritou v tom eh, procesu semestru. Za druhé, efektivita zdrojů samozřejmě má svůj hospodářský význam jak na základě zjištění komise, které vycházejí z řady studií, hovoříme o úsporách 600 miliard euro, eh, kterých lze ročně dosáhnout v rámci eh, průmyslové výroby. Pokud by někdo chtěl argumenty, eh, tak si myslím, že 600 miliard euro je skutečně pádný argument a hovoří se o 60 tisících pracovních místech v Evropě. Nicméně eh, se svými zdroji musíme zacházet efektivněji a to si vyžádá ref, opětovnou formulaci a eh, tvorbu národních strategií. Myslím si, že evropský semestr je vynikajícím koordinačním postupem, kterým toho můžeme dosáhnout. Další věc, kterou bych rád zdůraznil, odpad skutečně úzce souvisí s efektivitou zdrojů. Ve svém stanovisku to také akcentuji. Existují totiž ohromné rozdíly mezi členskými státy a přesně tomu se chceme prostřednictvím procesu evropského semestru vyhýbat. Nechceme, aby ve finále byly mezi členskými státy panovaly takové rozdíly. Hovořím samozřejmě o jejich ekonomikách. Eh, rád bych se eh, zaměřil na jeden pozměňovací návrh. Eh, jedná se o ekologickou inovaci. Myslím si, že na tuto věc se musíme soustředit v zájmu posílení našich ekonomik. Na závěr také jste zmínil, že tu práci bylo nutné odvést v srpnu, kdy většina poslanců byla na dovolené. Rád bych poděkoval asistence Bruselové, asistentu Bruselovi, eh, který eh, pracoval, zatímco jsem byl i já na dovolené. Děkuji pěkně, pane předsedo. Děkuji, děkuji, pane kolego, děkuji i vašemu asistentu. A teď stínový zpravodajové. No. Děkuji pane předsedo. Musím říct, že toto je rozprava, kterou už vedeme v výboru poměrně dlouho. Souhlasím s tím, co bylo řečeno. Chci zvlášť zdůraznit význam potřebujeme prostě nový model rozvoje, selektivní investice, které by se soustředily na tzv. zelený růst. Rozprava o evropském semestru je obrovskou a skvělou příležitostí, jak zahrnout životní prostředí mezi naše priority. Unie by neměla být jenom největší a nejsilnější ekonomikou, ale zároveň ekonomikou, e, která by byla nejvíce udržitelná na celém světě. V západní společnosti musí e, také zdůraznit e, tuto šanci, tuto možnost. Uvedu ještě jeden příklad, který vyplývá ze situace v naší zemi, v Portugalsku. Eh, u nás restrukturalizujeme rozpočet, tak jak je to nutné, vedlo to k potížím, ale rovněž jsme se začali soustředovat na zelenou ekonomiku, protože se domníváme, že to je jeden z největších stimulů růstu, který může navíc vést k tomu, že budeme méně závislí na jiných státech a že budeme také schopni generovat nové pracovní příležitosti chceme znížit náklady na pracovní sílu, daňovou zátěž a spíš tyto peníze eh, věnovat na eh, řešení znečišťování eh, životního prostředí a také zúručit zkušenosti ze spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Ti, kdo způsobí škody na životním prostředí, musí za to zaplatit. A Rovněž bych chtěl zdůraznit význam eh, daní, které eh, podpor, systému daní, které podporu, který podporuje investice. Eh, a je nutné učinit i v této oblasti kroky, které by zvýšily spotřebu. Eh, environmentální politiky mohou zvýšit zaměstnanost a to také může generovat eh, konkurenceschopnost a s tím bych to uzavřel. Eh, prosím, Kaputo. Děkuji, pane předsedo. chci vám poblahopřát, pane kolego Gerbrandy, za skvělou práci. Dovolte pár připomínek. Budu velice stručný. Učinnost, eh, eh, energetická účinnost, účinnost zdrojů jsou zásadní pro budoucnost ve střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu a my bychom rádi, aby toto eh, bylo využito pro zvýšení naší konkurenceschopnosti. Máme cíl snížit eh, spotřebu energií o 20 několik zemí již dosáhlo 10 snížení a některé členské státy na druhé eh, straně eh, riskují, že se jim nepodaří dosáhnout tohoto cíle, tak jak ji stanovuje strategie Evropa 2020. A to by samozřejmě Eh, vedlo k tomu, že bychom tady nevyužili podané eh, přílež, eh, vzniklé příležitosti, nevyužili možnosti zvýšení pracovních příležitostí. Takže F, energetická účinnost a surovinová účinnost a samozřejmě zohlednění situací v jednotlivých státech. Evropský semestr koordinace eh, hospodářských politik eh, zdůrazňuje i nutnost přijetí eh, opatření pro udržitelný hospodářský rozvoj a je třeba eh, zaznamenávat i výsledky v této oblasti. Na druhé straně řada studií poukazuje na to, že je třeba aby daňové zatížení eh, postihlo eh, znečišťování životního prostředí spíš než pracovní sílu. Takováto opatření by měla umožnit eh, přivést do státní pokladny výrazné částky a zároveň by se zrušily všechny negativní dotace do životního prostředí. Eh, ochrana životního prostředí má ekonomické výhody, i to je třeba neustále zdůrazňovat v rámci evropského semestru. Pokud by toto všechno bylo aplikováno, tak by se podařilo ušetřit nějakých 610 miliard eur a roční eh, obrat eh, sektoru by se zvýšil o 40 miliard legislativa o odpadech by měla být aplikována soudržnějším způsobem. Za GUE paní kolegyně Konečná. Já taky pokusím být stručná. Nám v stanovisku pana kolegy chybí dvě základní věci. Ta jedna je nutnost jeho větší provázanosti obecně s otázkou zdraví a zdravotní péče. Tohle nechybí pouze v rámci stanoviska pana kolegy, ale taky v rámci zprávy INI z výboru ECON dovolte mi říct že, a potvrdit že ekonomická krize má vážný vliv na omezení přístupu ke zdravotní péči. taktéž daně které jsou zmíněny v evropském semestru můžou nabourávat přístup ke zdravotní péči a v důsledku rozpočtových škrtů jsou potom sektory zdravotnických služeb a přístup ke zdravotnickým službám tvrdě zasaženy a našim občanům se této věci nedostává. Myslím si, že náš výbor je určen k tomu, aby toto bylo v naší zprávě zmíněno. A stejně tak druhá věc, eh, kterou chceme zmínit, je eh, zaměření na přidanou hodnotu tzv. zelených pracovních míst Zpráva pana kolegy sice zmiňuje, že celková ekologizace hospodářství přinese tzv. zelená pracovní místa, ale myslím si, že bychom v tomto, měli stanovisko, v tomto měli mít stanovisko daleko konkrétnější, zejména co se týče způsobu, jak toho docílit. Je potřeba si totiž uvědomit, že tato místa automaticky nevzniknou pouze tím, že se více zekologizuje hospodářství Myslím si, že tato otázka bude mít pro zprávu značný přínos a já panu kolegovi, abych vás dále nezdržovala, ráda dám podklady k této věci. Grazie. Adesso per il gruppo dei Verdi il collega Děkuji. A nyní další kolega bude hovořit. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že mohu být ještě stručnější než předřečnice. Děkuji samozřejmě panu kolegovi Gerbranty za jeho snahy, které musel vyvíjet během doby, kdy my jsme byli na dovolené. Vítáme skutečnost, že MV má možnost vypracovat stanovisko k tématu, které je příslušné pro Ekon. Tato možnost ukazuje, že náš výbor je uznáván v této oblasti. Pro nás je důležitá následující věc. My si přejeme, aby toto stanovisko zdůraznilo, že je nutné investovat do obnovitelných energetických zdrojů, že je to jedna z našich priorit. Dále se domníváme, že by bylo možné také začlenit do této problematiky otázku investic eh, jednotlivých členských států do obnovitelných zdrojů a jak zajistit efektivní investice. Dále bychom chtěli zdůraznit také inovace, ale jinak podporujeme to stanovisko. Děkujeme. Děkuji. Pan kolega Pedicini za EDD. Děkuji, pane předsedo. My jsme přivítali příznivě tuto zprávu pana Gerbrandyho a e, stanovisko ekonu. Souhlasíme s návrhy, které pan Gerbrandy předložil. Přejeme si zdůraznit některé aspekty, které tady byly navrženy ze strany pana navrhovatele. Jsou to aspekty, které se týkají rozporů mezi slovy a skutky. Matteo Renzi, italský premiér, jsem přijel a prohlásil, že čelíme nové situaci a vůli dodat nový, novou podporu evropskému snažení. Takže to vypadá, že je zde snaha podnítit určitou změnu. V Itálii a v Chorvatsku jsme rozhodli eh, zdvojnásobit eh, zásobování energií na základě fosilních eh, zdrojů. To samozřejmě ovšem má dopady na rybářství, na zdraví a také to neodpovídá eh, cílům oběhového hospodářství, tak jak jsme o tom před chvílí hovořili s panem komisařem Potočníkem. Dále hm, produkce fosilní energie nedokáže příliš odolávat tlakům. Není to věčná energie. Fosilní zdroje nejsou trvale udržitelné. To bylo také připomenuto před chvílí. Musíme se soustředit na řešení této problematiky fosilních zdrojů. A také občané by měli dostat větší pravomoc v těchto otázkách energetiky. To je aspekt, který bychom měli mít na mysli. Petr Líze, já mohu být stručný, protože důležité věci tady zazněly ze strany navrhovatele a také eh, stínového zpravodaje. To, co bylo řečeno a co je v tomto textu, bych chtěl podpořit eh, právě tím příkladem z Portugalska. Já jsem měl bývalého kolegu, který tam byl ministrem pro energii a klimatické změny a ten tehdy jasně předložil návrh jakým způsobem zajistit trvale udržitelný růst v rámci investic do efektivní energetiky a mm, považoval to za východisko krize. Takže já myslím, že takovéto e, podněty bychom měli podpořit z hlediska portugalských iniciativ. Další téma, které je důležité, je zdravotnictví. My nejsme jenom ekologickým nebo výborem, který se zabývá životním prostředím, ale také se zabýváme zdravotnictvím a to je velmi relevantní těch státech, které byly pod tím ochranným štítem a kteří, které mají eh, krizi, bylo nařízeno, aby přistupovali k úsporám. A tady máme problémy právě s touto efektivitou. Například, když se podíváme eh, na Řecko, tak eh, tady generika nemohla být vlastně vůbec používána, používaly se specifické preparáty. Takže my bychom měli tady zohlednit skutečnost, že musíme mít zdravotní systém, který bude efektivní a který bude zohledňovat také náklady a výkonnost, bude pomáhat lidem a e, bude umožňovat také vybudovat silnou ekonomiku. Měli bychom se více zabývat také těmito zdravotními aspekty. A já bych rád v tomto smyslu předložil pozměňovací návrh, také bych vás požádal, abyste ho podpořili, abychom již začali se touto věcí zabývat. To znamená, abychom měli výkonné, efektivní zdravotnictví pro pacienty a aby to byl základ zdravé ekonomiky. Děkuji a poslední vystupující kolega Marco. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říct, že skupina, Pouze podporuje tento návrh. Proč je tady šest bodů, které zde jsou uvedeny? A my bychom chtěli poukázat právě na těchto šest bodů. Týká se to vypracování rozpočtu. Když dovolíte, abych vám přečetl těchto šest bodů. A také bych vyjádřil některé kritiky a požadavky z mé strany. Evropský semestr mi činí určité problémy. Já jsem po dobu čtyř let byl poslancem ve své zemi a uvědomil jsem si, jaké dopady má tento evropský semestr v mojí zemi. Co to je? Je to vlastně dialog jsou na jedné straně předkládány návrhy a tyto návrhy se ovšem prezentují jako požadavky. A když v září eh, Národní parlament má odhlasovat svůj rozpočet, tak eh, tam proběhne jedna věc. Je vám řečeno, tady je názor ECOFINu, toto jsou požadavky, já zdůrazňuji slovo požadavek, a není možné postupovat jinak. A to je důvod, proč návrhy mají v konečném efektu omezující dopad a spochybňují svrchovanost členských států. Takže to je důvod, proč my to odmítáme. Děkuji. Předtím, než uzavřeme naše jednání a dáme ještě slovo našemu Eh, dáme na, eh, na ještě zástupci panu Kodesku, zástupci komise. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z DG životní prostředí a zastupuji dnes komisi. Eh, diskutoval jsem také s kolegy z ECFIN a s kolegy, s kterými pracujeme na tomto procesu. Eh, komisař se zabýval eh, tou hlavní materií a já už teď chci eh, mluvit velice stručně, abych nezdržoval. My vítáme, že se tímto tématem zabýváte přes proces evropského semestru i s otázkou horizontu 2020 Samozřejmě to všechno se odsne na e, pořadu jednání nové komise. My se tím vším zabýváme dopodrobná, e, realizujeme řadu studií, jak e, uvnitř komise, tak mimo ní i v členských státech. Jsou tady obrovské možnosti pro podniky i občané v této oblasti. Bylo tady zmíněno několik čísel, já už je nechci rozšiřovat. E, ta, ten přechod na udržitelný rozvoj s e, velkými pozitivními dopady na životní prostředí se nestane ze dne na den. Potřebujeme spolupracovat a je zapotřebí soustředit úsilí všech lidí. To je zásadní. A právě proto Eh, vlastně eh, ukázal poslední eh, výroční přehled, že bude zapotřebí, aby komise spolupracovala ještě těsněji s různými zúčastněnými stranami, včetně Evropského parlamentu, členských států a dalším, aby tady vznikly základy pro udržitelný a chytrý růst napříč Unii. Rovněž si, eh, jsme rádi, že eh, si všichni uvědomují eh, nutnost formulovanou ve sdělení z března letošního roku ohledně zdr- účinnosti využívání zdrojů. A ten příslušný balíček byl pak ještě v červenci aktualizován. Eh, je to stanovisko, které je zatím stručné, ale já jsem přesvědčen, že zatím půjdou další myšlenky eh, k tématu z vaší strany. Jsou tady dva aspekty, které bych chtěl zdůraznit. Na naší straně, na straně komise, chci říct, že my velmi těsně pracujeme se členskými státy, co se týče evropského semestru. Vytvořili jsme takovou expertní skupinu nedávno na základě těch doporučení specifických pro jednotlivé státy. Eh, chceme eh, zdůraznit ty dobré postupy. Některé země jsou v tomto směru dále než jiné a je důležité, aby se všechny mohly, aby všechny mohly těžit z toho, co již bylo někde eh, získáno a aby to mohli také zúročit. Takže je třeba tento eh, proces promítnout i do eh, strategie 2020 ukazatel e, účinnosti zdrojů a hlavní cíle, tak aby bylo možno vše změřit. Italské předsednictví vytvořilo úplně první neformální e, setkání e, ministrů práce. My jsme to všichni velice uvítali a i oni se vyslovili pro tuto spolupráci. Dalším krokem je příprava závěru rady, které by měly být přijaty na nadcházejícím jednání v říjnu. A italské předsednictví také zajistilo, aby ta nadcházející e, předsednictví měla ozelenění e, evropského semestru vysoko na e, své, mezi svými prioritami. Myslím, že ty priority, které jste sformulovali v vašem návrhu stanoviska, také reflektují ambice rady a to, co bylo řečeno na Radě pro životní prostředí. Děkuji, předseda. E, teď na závěr bych rád ještě dal slovo našemu zpravodaji, aby mohl stručně reagovat. Ano, děkuji, pane předsedo, mohu být velice stručný. Rád bych poděkoval kolegům za téměř jednomyslnou podporu tohoto návrhu stanoviska. Skutečně se těším na jejich pozměňovací návrhy, které zmiňovali. Souhlasím s kolegou Lísem a s paní kolegyní Kolenčnou, že zde chybí e, zmínka o zdravotnictví, takže se těším na jejich návrhy k tomuto tématu. A poznámka na závěr. Pokud budete souhlasit tak, jak jste tady nazačali, tak prosím využijte svého vlivu ve svých politických skupinách, tak aby výbor Ekon eh, naše stanovisko podpořil a aby se tady stalo součástí závěrečného usnesení, které přijme eh, plenární zasedání. Takže děkuji za vaši podporu. Také děkuji. Z mé strany bych pouze rád zmínil lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů. Je to 10. září, musí to být v angličtině. 13. září poté budeme hlasovat. 7. října to bude v Ekonu a na říjnovém plenárním zasedání se také bude hlasovat, takže Tolik z mé strany, tímto končím naše zasedání. Také děkuji za eh, vaši dnešní výdrž, jejíž eh, po půl sedmé a v této souvislosti také děkuji tlumočníkům, tlumočníkům za jejich práci.